já se omlouvám za desetiminutové spoždění, ale musel jsem vítat naše hosty z Izraele. Předseda bezpečnostního výboru Knesetu bude s námi ve čtyři hodiny. Jdeme na bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Máte k tomu nějaké připomínky? Nikoli, v tom případě je pořad jednání přijat. Jdeme na bod číslo dva. Žádná sdělení nemám z pozice předsedy. Takže můžeme jít rovnou na bod číslo 3, schválení zápisu ze schůze 28. června. Jestliže nemá, nebudete mít žádné připomínky do konce této schůze, bude zápis schválen. Jdeme na bod číslo 4, a e, začneme přehledem e, jednání o dohodě o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem. Máme tu dva hosty. Na jedné straně pan e, Roberto Balzaretti státní tajemník a ředitel pro evropské záležitosti eh, federál, z federálního oddělení zahraničních věcí, věcí Švýcarska a potom pravidelný host našeho výboru, pan Leffler, Leffler z Evropské služby pro vnější činnost. Zástupce generálního tajemníka, jak všichni víte. Teď několik stručných poznámek ode mě. Po čtyřech letech vyjednávání meziinstitucionální rámcová dohoda mezi EU a Švýcarskem je blízko svému uzavření. Doufejme, dosáhli jsme významného pokroku po návštěvě předsedy Junckera ve Švýcarsku loni v listopadu. Další kolo vyjednávání se bude konat zítra tady v Bruselu a na technické úrovni budou vyjednávání, doufejme, brzy u konce. Po uzavření technických hovorů eh, bude muset Švýcarsko ještě zajistit eh, konečný souhlas politických stran ve federálním schromáždění a potom švýcarskými občany v referendu. Já navrhnu abychom bez průtahu dali slovo nejprve panu Lefflerovi a potom panu Balcaretimu. A oba prosím, abyste se omezili na 8 až 10 minut a poté bude čas na rozpravu s našimi kolegy. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost. Je to zhruba rok a půl, co jsem naposledy byl eh, v tomto výboru eh, s tehdejším eh, hlavním vyjednavačem na počátku roku 2017 a referoval jsem o stavu vztahu mezi EU a Švýcarskem. Tehdy jsme právě překonávali velice obtížné období týkající se diskuze o implementace lidové iniciativy proti masové imigraci. Teď zpětně mohu říci, že to byl bod zlomu a evropsko-švýcarské vztahy vztahy se od té doby velmi zlepšily. Přesto tyto vztahy nejsou natolik konsolidované, aby byly zcela v souladu eh, s politickými skutečnostmi a právě tak eh, v souladu s ekonomickými, sociálními a kulturními vazbami. Vytvořili jsme tedy rámec odolný vůči budoucnosti. Ehm, jsme blízko úspěchu během současných vyjednávání, ale zároveň to okno příležitosti se nám rychle uzavírá. Ehm, já bych vám chtěl stručně připomenout, jak důležité jsou evropsko-švýcarské vztahy pro obě strany. Z ekonomického hlediska Švýcarsko je naším třetím největším obchodním partnerem, dokonce druhým, když bereme jenom obchod se službami. Mimochodem, ehm, Evropská unie má velký obchodní přebytek se Švýcarskou konfederací. Pak jsou to velké velké investiční vazby, eh, více 40 eh, FTI ve Švýcarsku pochází z Evropské unie. 1,4 milionu evropských občanů žije ve Švýcarsku a 460 tisíc švýcarských občanů žije v Evropské unii, což je 5,5 švýcarské populace. Kromě toho 320 tisíc evropských občanů každý den dojíždí přes hranice do práce ve Švýcarsku. To jsou výsledky částečné integrace Švýcarska na vnitřní trh. Kromě toho Švýcarsko je také přidruženým členem šengenského a dublinského režimu, eh, což je tedy oblast vízové politiky, eh, kontroly hranic migrace. Eh, tady Švýcarsko implementuje AKI a účastní se práce v našich agenturách, jako je Frontex a EULISA a účastní se informačních systémů jako SIS a přispívá do evropských fondů a právě tak z nich čerpá. Evropská unie a Švýcarsko také e, vyvíjejí intenzivní spolupráci v mnoha dalších oblastech, jako je školství, výzkum, doprava, energetika, klimatické změny a politiky životního prostředí. Na světové scéně EU a Švýcarsko smýšlejí stejně, vzájemně se podporují v mnoha oblastech, jako je zase e, klimatická změna, zvládání globální migrace, podpora lidských práv, boj proti chudobě a implementace eh, agendy udržitelného rozvoje 2030 OSN. Je proto potřeba eh, neustálého politického dialogu mezi ESVČ a našimi švýcarskými protějšky, eh, a to na různých úrovních. Švýcarsko se také účastní ad hoc dohod eh, v některých našich misí míru a stability a v případě civilního, civilních misí pro zvládání krizí, jako je EULEX Kosovo, Altea nebo mise v Mali. Švýcarsko eh, není zcela v souladu s naším programem, nicméně řídí se deklarací OSN a rozhodnutími o sankcích a zavádí vlastní opatření, která brání obcházení opatření Evropské unie. Máme tedy velice pevný základ, eh, ale abychom konsolidovali eh, hluboké a efektivní partnerství, potřebujeme silnější celkový rámec, takzvaný institucionální rámec, který by upravoval zejména účast na vnitřním trhu švýcarských aktérů. Takováto dohoda by skonsolidovala oboustranné vztahy, které jsme vyvinuli za uplynulá dvě desetiletí, zajistila by jednotné podmínky na evropském vnitřním trhu a zvýšila by právní jistotu všech aktérů. E, tato dohoda e, by e, poskytla několik dosud chybějících mechanismů, zejména pravidla pro dynamické převzetí evropského AKI, tak aby vývoj v EU e a Švýcarsku probíhal paralelně. Tento mechanismus eh, také dává roli švýcarskému zástupci v rozhodování před finalizací budoucího AKI. Dohodli jsme se také na mechanismu řešení sporů, eh, který zajistí jednotný výklad a uplatňování všech dohod v Evropské unii a Švýcarsku. To je politicky eh, citlivé téma ve Švýcarsku, kde se diskutuje o tom, dlouho se diskutuje o zahraničních soudcích. Loni eh, v Bernu předseda Juncker nabídl cestu vpřed a, složil, eh, a svěřil řešení sporů nezávislému tribunálu, což by byly tedy soudci Evropské unie a třetích stran a ti by rozhodovali v jakýchkoliv sporech, ale v případech, které by se dotýkaly konceptu evropského práva, by byla, by byl případ postoupen Evropskému soudnímu dvoru pro předběžný závazný výnos. Tak eh, bude evropský právní řád eh, výlučně a jednotně interpretován Evropským soudním dvorem a zároveň bude prostor pro arbitrážní soudce, aby eh, upravili detaily, detaily uplatňování dohody mezi EU a Švýcarskem. Pak eh, tu plánujeme eh, společné instituce, které budou dohlížet na eh, institucionální rámec, společný výbor a společný parlamentní výbor. V roce 2018 proběhlo mnoho kol vyjednávání, kde jsme zpracovali všechna témata, která byla na stole. Teď jsou tedy všechny karty na stole a je potřeba provést politické hodnocení. Teď je potřeba dokončit a já doufám, že se to povede eh, v během několika dalších zasedání na naší úrovni vyjednavačů. Eh, to je eh, dopracovat formulace ohledně platných ustanovení o státní pomoci, které mají být integrovány do eh, dohody z roku 1999 a do všech budoucích dohod o přístupu na vnitřní trh. Evropská unie jasně prohlašuje, že nebude moci přijmout rámcovou dohodu, eh, aniž by ustanovení o státní pomoci zajišťovaly eh, rovné podmínky ve všech oblastech, kde má Švýcarsko vstup na vnitřní trh. Potom je potřeba dokončit diskuze o některých konkrétních legislativních aktech, kde Švýcarsko má politické problémy s takzvanými flanking measures, a s směrnicí o svobodě pohybu. Tady Evropská unie nemůže přijmout švýcarská opatření, která jsou neuměrná a která by diskriminovala evropské eh, aktéry. Eh, existuje směrnice o vysílání pracovníků, která je podle nás vhodným nástrojem eh, pro zabraňování sociálnímu dumpingu a která udržuje vysoké platy a standardy. Pokud jde o volný pohyb, tak Tady jde především o to, aby občané a ekonomičtí aktéři měli stejná práva a povinnosti na vnitřním trhu. V uplynulém roce jsme urazili dlouhý kus cesty eh, ke společné pozici a to nejen ohledně řešení sporu, ale také ohledně rozsahu působnosti této eh, rámcové dohody, která se bude omezovat na eh, dohodu z roku 1999 a budoucí sektorové dohody, jako je dohoda o elektřině, o které se momentálně jedná. Kromě toho jsme se dohodli na modernizaci obchodních vztahů, které se momentálně zakládají na dohodě o volném obchodu z roku 72 a eh, zahrn, rozšířit to na veškeré oblasti, jako je tomu u jiných dohod s Kanadou a s Japonskem, tak aby se ještě více zlepšil přístup na trh obou stran. Tato dohoda se bude opírat o mechanismy eh, ustavené v, rámc, v rámcové dohodě. Eh, uzavření vyjednávání je možné vzhledem k tomu, že teď máme všechny parametry pro politické rozhodnutí. Technicky je to možné, právně je to možné a závisíme teď na politické vůli. Eh, jak říkal předseda Juncker, čas nás tlačí a okno příležitosti se rychle zavírá. Předseda Juncker vyzývá k eh, uzavření této záležitosti do poloviny října, aby to nemělo negativní dopad na další eh, vyjednávání Závěrem bych chtěl ještě připomenout, že tady eh, nejde pouze o jednu další dohodu. Toto je zásadní rámcová dohoda, jelikož Evropská rada eh, z ní činí nutnou podmínku pro další švýcarskou účast v některých částech vnitřního trhu. Rámcová dohoda je nutná ke konsolidaci bilaterálního přístupu, který Švýcarsko zvolilo. Eh, jinak do, výhody, které Švýcarsko dnes má, by se mohly progresivně ztratit, což by nebylo ku prospěchu švýcarským operátorům ani ani eh, evropským. Svět se točí dál, Evropská unie uzavírá další dohody s novými partnery, rozvíjíme nové oblasti vnitřního trhu, jako je digitální jednotný trh a status quo by znamenal, že propast mezi Evropskou unii a Švýcarskem by se zvětšovala a eh, došlo by k erozi integrace, která dnes existuje šíře a hloubka vztahu mezi EU a eh, Švýcarskem si žádá silný rámec s právní jistotou a rovnými podmínkami pro všechny aktéry což je ku oboustranému prospěchu občanů Evropské unie i Švýcarska. Bilaterální e, vztahy e, musí e, generovat výhody pro obě strany a případné třecí plochy je potřeba eh, efektivně řešit eh, a uzavření této rámcové dohody bude tedy dále posílením eh, dynamiky mezi, naši, mezi oběma stranami a bude možné využít dosud nevyužitý potenciál. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Pan Valcerati, můžete si samozřejmě vybrat, jakým jazykem chcete hovořit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Budu hovořit francouzsky. Nejprve chci poděkovat Kristianu Leflerovi za prezentaci s tím, že já bych ji skoro mohl napsat sám. Tak eh, blízké to bylo mému srdci, ale je tu pár bodů, k kterým se chci vrátit. To, co řekl pan Leclerc, samozřejmě odpovídá do značné míry tomu, co bych sám řekl. Já vám teď eh, sdělím některá důležitá čísla. Ta již byla zmí, zmíněná, každopádně je to vztah, který předchází dokonce existenci Evropské unie. Jsme rozhodně evropským státem, máme vztahy, které jsou obzvlášť úzké, obzvlášť intenzivní, oproti tedy jiným, eh, s Evropskou unii, oproti jiným entitám na této planetě obzvlášť s některými sousedními státy, Itálií, Německem, Rakouskem. Jsou to sousední státy, přátelské státy, spojenecké státy, s nimiž eh, již celá staletí máme velmi úzké vztahy. Například ekonomické vztahy s Lombardí jsou stejně významné jako naše vztahy s Japonskem. Vztahy s Bádenskem, Württemberskem a Bavorskem jsou stejně významné jako naše vztahy se Spojenými státy. A takto bych mohl pokračovat dál. My jsme vytvořili samozřejmě ekonomiku, která je, je nejenom, že tedy hovoříme třemi jazyky našich sousedů, ale máme skutečně předivo vztahů, které jde daleko nad rámec čistě ekonomický. A my bychom měli zachovat tyto vztahy, rozvíjet je dál. Měli bychom jít nad jejich rámec. Christian Leffler tedy zdůraznil ten, to, to naše úsilí, které už děláme dosti dlouhou dobu, abychom dospěli k novému institučnímu rámci těchto vztahů. A já bych řekl, že po odmítnutí Evropského hospodářského prostoru v lidovém hlasování jsme uzavřeli celou řadu bilaterálních dohod, nicméně významných dohod, které umožňují, umožňují naší ekonomice a našim občanům eh, přecházet hranice, protože tyto hranice byly velice průchodné, protože jsme se připojili k Schengenu a k Dublinu protože samozřejmě bylo v zájmu Švýcarska je uh, uzavřít, ale bylo to také v zájmu Evropské unie. Jsou to skutečně bilaterální vztahy, jsou to vztahy, které fungují, které umožnily obdivuhodný rozvoj na našem kontinentu. A nyní jde o to, abychom toto všechno systematizovali Jde o to, abychom vytvořili určitý rámec, aby to fungovalo lépe, modernějším způsobem a zároveň je důležité rozvinout i vztahy v dalších důležitých oblastech. Například dohoda oblasti elektřiny, přístup Švýcarska k elektřině Evropské unie, který by byl skutečně reciproční. Nebudu teď zacházet do podrobností těch jednání. Christian Leffler už tady vypíchnul ty důležité body. Snad jen dva body. První bod se týká volného pohybu osob. Je pravdou, že od samého začátku Švýcarsko má obzaž obezřetný postoj k volnému pohybu osob, což samozřejmě vyplývá z naší geografické pozice, což asi všichni chápou. Je to malá zemička s otevřenou ekonomikou, kde je samozřejmě velmi, velmi významný obchod, ale je to relativně malá země, která je uprostřed mezi velkými státy a taková tak země jako ta naše, která má míru sociální ochrany a platové, platovou úroveň poměrně význačnou a byla tudíž vystavena značným eh, migračním tlakům. Notabene tedy tlakům, které byly dobré pro naši ekonomiky, ekonomiku. Umožnilo eh, nám to samozřejmě získat nové kapacity a tak dále, ale volný pohyb, pohyb osob je vítán ovšem obezřetným způsobem, ale zároveň je to něco, co výrazně přispělo k našemu ekonomickému rozvoji. Čili teď jde o to, abychom toto zachovali, abychom zachovali tuto svobodu ale zároveň, abychom měli i opatření, která můžou chránit eh, z pracující, aby tento trh práce se dál rozvíjel harmonickým způsobem, který nejenom, že umožní ekonomice se dál rozvíjet, ale také eh, zajistí pracujícím určitou ochranu a možnost pracovat v důstojných přijatelných podmínkách. Takže toto je součást naší diskuze, ale je to eh, také diskuze, které hodně napomohlo přijetí o eh, vysílených pracovnicích, která představuje určitý rámec, evropský rámec, který se přibližuje, přibližuje, nechci teď eh, samozřejmě se nějak eh, být neskromný, ale myslím, že přibližuje Evropskou unii té, úro, té úrovně ochrany, která existuje u nás. A to, o co teď usilujeme, je prostě, aby existovala ustanovení, která budou určité, do určité míry vyjasnit tu ještě určité potřeby, um, principy po uzavření té dohody, postupy eh, spolupráce mezi orgány, otázka tr transparentnosti, protože bez toho nemůže eh, integrovaný trh fungovat. Pro nás tyto, tato specifická ustanovení, která se týkají například státní podpory, musí existovat v těch sektorových částech. Na to musíme ještě trochu zapracovat. A jinak z věcného hlediska si myslím, že jsme připraveni učinit tento další krok. Dále, o tom jsme také ještě nehovořili, až do, doteď, je tu určitá atmosféra, která k tomu patří. Nebudu vám skrývat, že ve Švýcarsku rozhodnutí Evropské komise z prosince 2017 omezit eh, to tedy MIFI 23, eh, týkající se uznávání eh, švýcarské burzy, tak kde byly dány určité podmínky pro toto přijetí, a, ale bylo to určité zklamání v tom, že se to objevilo v době, kdy vláda se snažila obnovit eh, vyjednávací proces o těch ústavních otázkách. A toto rozhodnutí omezené na jeden rok nyní je spochybněno celkově Evropskou unii, která nám říká, že to pokrok, který je sice eh, hmatatelný v rámci jednání, ale není to zkrátka příliš příjemná situace. Já chápu, že Existují, jsou to určité politické prostředky, které se používají spíše v technickém jednání, které je po, politicky významné, ale spíš technické. No ale samozřejmě pokud koncem roku toto uznání nebude uděleno na základě dalších kritérií, než jsou objektivní kritéria, pak bychom měli problém. Dále, a to je spíš dobrá zpráva, další vláda rozhodla minulý týden eh, předat eh, tedy příspěvek eh, týkající se eh, úvěru přes 1 miliardu, miliardy, což je naš 1,3 miliardy, což je náš příspěvek k sociálnímu rozvoji. Z toho část bude použita na migraci pro země jako Itálie a Řecko, protože to už nejsou státy soudržnosti. Evropské unie, spadající pod fondy soudržnosti. Samozřejmě je naším zájemem zachovat eh, těsné vztahy s Evropskou unii. Je to pro nás zdaleka nej, nejvýznamnější vztah. Je to eh, esenciální nejenom z, z ekonomického hlediska, ale také z hlediska společné vize světa, sdílených hodnot, právního státu, demokracii. Švýcarsko je stejně Evropskou zemí v podstatě jako všechny členské státy Evropské unie. Je v našem zájmu uzavřít mezinstituční dohodu, která by bude dobrá, která umožní vdechnout jaksi nový dech této spolupráci. Máme ještě několik specifických bodů. A to jsou právě ty diskuze, které teď vedeme. Od té doby, co se bezprostředně zabývám jednáním od března, mám pocit, že se nám vždy podařilo najít průchodné řešení každého problému. A teď se blížíme ke konci těchto jednání, takže nám zbývá ještě pár takových složitějších bodů. Ale budeme eh, jednat v duchu spolupráce, budeme hledat to, co nás spojuje, nikoli co nás rozděluje. A závěrem mi dovolte říci, že situace Švýcarska se do značné míry liší od situace jiných eh, států, členských států nebo členských států, které dokonce odcházejí z Evropské unie. My nechceme žádný rozvod. Naopak, my chceme ještě více posílit toto partnerství, které už trvá tolik let. Ale samozřejmě si přejeme, aby přitom, pokud přitom budou zohledněny naše zájmy, tak my samozřejmě se vynasnažíme, aby to zohlednilo zájmy obou. Děkuji. Thank you to... Eh, děkuji oběma hostům, děkuji pane Balcarety za to, že, jste, že neplánujete eh, rozvod. Máme tady jiný rozvod a my jsme si tedy vyslechli, jaká je situace a nyní bych chtěl dát eh, slovo eh, samozřejmě předsedovi DA, eh, delegace DA u Evropského parlamentu Jan Dorman. Prosím, vítejte v parlamentu a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jakožto vedoucí delegace DEEA sledujeme velmi pozorně vztahy se Švýcarskem a v červenci jsme se jako každý rok eh, sešli se švýcarským parlamentem a před několika týdny eh, jsme měli eh, společnou misi s AFETem do Bernu. Jsem velmi rád, že jsme se mohli sejít se šéfem vyjednavačů na konci tohoto procesu a doufám, že brzy ukončíme úspěšně eh, tato vyjednávání. Eh, tato vyjednávání trvala už eh, příliš dlouho, od roku 2014. V médiích jsem se dozvěděl, že situace je kritická, co se týče těchto vyjednávání Eh, kvůli tomu, že Švýcaři nejsou příliš flexibilní, pokud jde o červené linie. A chtěl bych se zeptat, zali existuje plán B. Já opravdu doufám, že dosáhneme dobrých výsledků. Eh, děkuji Jorne Dormane a Andrea Schwab za EPP, Anna Gomeš za socialisty a ještě jeden zástupce EKR. Všichni požádali o slovo a Helmut Scholz za GUE NGL. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Eh, protože už je dosti pozdě, tak bych vás chtěl požádat, abyste se drželi dvou minut. Andreas Schwab, prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, co se týče bilaterálních eh, vztahů EU-Švýcarsko, eh, nejedná se pouze o politické otázky, ale hlavně o hospodářské otázky. Proto bych chtěl poděkovat oběma vystupujícím za velice dobré informace. Chtěl bych se zeptat pana Lefflera. Eh, co se týče eh, eh, vyjednávání ohledně té legislativy, ohledně řešení sporů, tak si myslím, zdali se nevzdalujeme od toho, čeho jsme dosáhli, protože se jedná o interpretaci evropského práva. Jedná se o to, zdali ten jeden soud je v té určité oblasti kompetentní. Co se týče, pane to, co jste říkal, pane Balcary, ty směrnice o vysílání pracovníků. Eh, já vnímám eh, Švýcarsko jako liberální zemi, jsme také dobrými sousedy, ale co se eh, týče eh, vysílání pracovníků, tak EU je liberálnější než Švýcarsko. A tak se ptám, zali eh, Švýcarsko není na špatné cestě, protože Švýcarsko, jakožto liberální země a země otevřená ekonomicky, země, která má otevřenou ekonomiku, tak zali by neměla mít zájem o takovýto otevřenější přístupy také v této oblasti. A potom Eh, co se týče práva ohledně eh, státní podpory, já jsem eh, z Bádenska, Württemberska a u nás se liberalizovala otázka protipožárové ochrany. A já bych se chtěl zeptat, jak je to ve Švýcarsku, protože je důležité, mm, aby tato otázka byla ve Švýcarsku nadále výhodná, protože se neplánuje s žádnými změnami. Děkuji vám, Andreasi Šváby a nyní paní Gomeš, prosím. Eh, chtěla bych eh, se obrátit eh, na pana Lefflera, ale pokud by se náš švýcarský host také chtěl vyjádřit, tak to určitě přivítám. Eh, co se týče doporučení našeho parlamentu eh, ve zprávě o Panama Papers, co se týče Švýcarska, protože tam je kapitola, která se týká Švýcarska. A my jsme kvůli tomu uskutečnili misi do Švýcarska eh, s cílem boje proti úniku daní a z hlediska boje proti praní špinavých peněz. A chtěla bych se zeptat, Eh, zdali jste zohlednili eh, tato eh, doporučení během stávajících vyjednávání se Švýcarskem. Přestože Švýcarsko zrušilo bankovní tajemství, tak v podstatě stále ještě existuje interní bankovní tajemství. A také co se týče uniku eh, daní, tak to není trestný čin ve Švýcarsku, což má obrovský dopad eh, v našem eh, vlastním potírání proti daňovým podvodům. A kantony mají různé daňové strategie a pro nás je to znepokojící, třeba Curych, Cuk a tak dále. A také zde chci eh, zmínit otázku eh, trestních eh, aktivit, co se týče daňových trestných činů a zdá se, že ve Švýcarsku to je úplně mimo kontrolu. A já jsem o tom hovořila s kolegy ze švýcarského parlamentu, že existuje úsilí toto regulovat, ale že byli přinuceni od toho ustoupit kvůli určitým stranám a že ničeho se nedosáhlo. A potom eh, samozřejmě otázka oznamovatelů, whistleblowerů, tak ti jsou také ve velkém nebezpečí ve Švýcarsku. A toto eh, vše se musí odrazit ve vztazích EU-Švýcarsko a musí se to nějakým způsobem ošetřit. Děkuji. Ano Gomeš, EKR, Charles Tanok. Děkuji. Ještě nebyl zmíněn ten status kampionety Itálie, který je znám již dlouhou dobu. A má skupina samozřejmě podporuje eh, tu dohodu, ale já bych chtěl být cestovatel v čase a dokázat navštívit, eh, řekněme, říjen 2020 eh, za dva roky, kdy takové tvrzení pana Lefflera může být přesně to, co budeme slýchat ohledně tedy britského vyjednávání o budoucnosti našich vztahů. Já myslím, že eh, hodně eh, lidí pro Brexit mé straně vždycky říkali, že to švýcarské řešení by bylo to vhodné, nejvhodnější po Brexitu. Ale pak, když se podívají na podrobnosti a vidí, že to zahrnuje svobodu pohybu, tak pak samozřejmě je to trošku děsí. Ale mě by zajímalo, do jaké míry takovýto kompromis, eh, tedy po té, co vaše vláda trošku napůl ignorovala výsledky, referenda, s vě, dokonce s větší většinou, než tu, eh, která byla u nás. A máte ten systém, kdy v podstatě místní eh, pracovní místa mohou být eh, zveřejňována pouze pro místní zaměstnance a naše vláda, tedy Javit, právě ohlásili, že nemůže být vůbec žádná priorita pro občany Eh, evropského hospodářského prostoru, to je podle mě chyba. Ale jak se Švýcarsku vlastně podařilo získat tak dobré podmínky, včetně žádného vměšování Evropského soudního dvora, přímého dopadu eh, těch jeho rozsudků a v podstatě platí pouze polovinu toho na hlavu, co platí Norsko jakožto člen Evropského hospodářského prostoru. Já nevím, jak vám to prošlo, jak, jak jim to prošlo, ale je, je, jak dá se, že oproti Lichtensteinsku, Islandu a Norsku se jim eh, zkrátka podařilo z toho vyváznout daleko lépe. A otázka státní podpory, tam vlastně ty korbinisté, ty, ty levicoví uh, brexitíři, tak ti by měli rovněž uh, určité důvody ke znepokojení z tohoto hlediska, nebo i to je něco, čemu bychom se měli vyhnout. Děkuji pan Tanokovi. Z Alde žádná žádost, ze Zelené také ne. Takže má slovo Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Jenom tři doplňující otázky k těm, které už podali eh, moji kolegové. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění ve Švýcarsku a také na jednání některých politických stran, například švýcarské lidové strany, tak z toho vyplývají otázky, tedy někdo se domnívá, že tou rámcovou dohodou jdeme příliš daleko. Evropská eh, unie nám bude podsouvat určité hodnoty a představy a tak dále. Do jaké míry si myslíte, že interní debata ve Švýcarsku počítá s dlouhodobou a trvalou spoluprácí. Orientuje se e, většinově na to, anebo spíše ta debata vyčkává a staví se k jednotlivým tématům pragmaticky? Druhá otázka. Německo e, je největší vývozce e, směrem do Švýcarska. A moje otázka zní, byla by takováto eh, rámcová dohoda eh, také, eh, nebo měla, měla by vliv na zbrojní průmysl a zbrojní dodávky, anebo ne. A potom třetí otázka, která mě zajímá. Teď o víkendu bylo ve švýcarských novinách srovnání komplikovaného financování v 90. letech oproti eh, současné situaci a situace švýcarského franku. Eh, do jaké míry eh, měnová korelace mezi eurem a švýcarským frankem je otázka, která má vliv na pracovní místa a tak dále. Protože to je kritérium, které musí být zohledněno během probíhajícího vyjednávání mezi EU a Švýcarskem. Tak, vážení kolegové, nejsou další otázky, takže ještě poslední otázku eh, mám já. Pokud jde o časový eh, harmonogram, tak já se pokusím to udělat co nejlépe. Vy jste si vytkli cíl uzavřít vyjednávání brzy. Eh, Rada si patrně vyžádá ještě měsíc nebo dva po podpisu dohody, ale je nepravděpodobné, že by ratifikační proces v EU a Švýcarsku byl dokončen do roku 2020. Takže ve světle tohoto je otázka, jestli eh, je ještě realistické, aby rada očekávala eh, souhlas parlamentu v tomto legislativním období. Tady bychom chtěli slyšet odpověď do protokolu. Takže máte eh, pět minut každý na to, abyste odpověděli, kdo chce začít. Nejprve host, dobře. Já neodpovím na všechny otázky, neboť některé jsou adresovány spíše Evropské unii. Pane Roman, já myslím, že jsme prokázali flexibilitu do té míry, do které jsme mohli. Každá strana vstupuje do jednání s určitým mandátem, který je jasný, někdy jsou to přímo červené linie, a pak s tím musíme nějakým způsobem vystačit ale tento mandát je výrazem určitých limitů, protože znáte realitu naší země, máme systém, který umožňuje vážit určité zájmy vůči souhlasu populace. Takže víme, kam až můžeme zajít. Ale já myslím, že nemusíme stále hovořit, ještě hovořit o plánu B. Pořád je to ještě plán A. Ale Můžeme se pustit s veškerou energií do další práce, abychom našli řešení, které je potřeba. A to i v oblasti volného pohybu osob, i státní podpor, že celý balíček. Pane dass já si myslím, že u nové směrnice o vysílání pracovníků tady jsou opravdu, opravdu ty dvě právní situace se sobě přiblížily. A částečně to souvisí i s různými měnami a se silou švýcarského franku a se zvláštnostmi švýcarského pracovního trhu. A stále jsme toho názoru, že eh, potřebujeme eh, trochu více ochranných opatření. Náš zákon o vysílání je z roku 2003-2004, tehdy byl schválen a tehdy vlastně eh, se počítalo s dohodou o vysílání, ale teď je nová situace a já si myslím, že se musíme podívat a to je eh, pro nás naprostá povinnost. Musíme se podívat na to, aby ochrana platů zůstala taková, jaká je. Jak eh, toho dosáhneme, eh, to právě bude hlavní potíž v diskuzích, které ještě povedeme. A potom ještě jedna maličkost k otázce platného práva, použitelného práva. My bereme právo Evropské unie jako smluvní právo, takže to je poměrně e, zvláštní situace, protože pro Evropskou unii evropské právo je evropské právo, ale pro nás je to smluvní právo, což je zvláštnost, kterou musíme brát v potaz a uzavřením integrační dohody se nestaneme členským státem. Zůstaneme státem mimo Evropskou unii a proto eh, ten konstrukt eh, s eh, s postupováním případů Evropskému soudnímu dvoru, to se týká evropského práva, ale evropské právo jako takové je pro nás smluvní právo. Pak ještě otázka pana Tenoka Já nevím, proč mluvím dál v německy, když můžu přejít do francouzštiny. Takže doporučení eh, Evropského parlamentu jsou podobně jako jiná doporučení parlamentů v celého světa. Pro naše eh, orgány švýcarské důležitým, eh, jak s tím si zdrojem toho, čemu se říká soft law. A samozřejmě, že toho, tom administrativa to bere v potaz. Takže já vás ujistuji, že to nepo, ne, ne, nebude, neprojde bez povšimnutí. A chci vás ujistit, že eh, daňové eh, delikty eh, ve Švýcarsku jsou skutečně skutkovou podstatou a když se budete snažit podvádět, tak budete trestně stíháni nejenom správně. Kantony mají samozřejmě eh, různé eh, daňové systémy, stejně jako členské státy. To souvisí trošku taky s konkurencí, hospodářskou konkurencí, ale také to eh, je výraz jejich síly. Ale máme federální právo, které stanoví základní kritéria pro všechny. A pak máme systém jakéhosi, jakýsi alokace na kantonálním Eh, základě, tak, aby ty chudší kantony dostaly trošku víc od těch, které mají lep, větší, vyšší daňové příjmy. A tím se to trošku vyvažuje. A otázka revize toho zákona týkající se zdaňování v podniku, tak tomu už se blížíme. Parlament tento projekt schválil. Je to legislativní eh, úprava, může to být tudíž předmětem lidového hlasování, pokud o to 50 tisíc občanů požádá, pokud bude referendum, tak by to bylo v roce 2019. Pak budeme mít tím pádem zákon, který bude modernější, se všemi zárukami, které Evropská unie požádá, v bilaterálních jednáních aby nadnárodní firmy měly určité podmínky, tak aby nebylo žádné podezření, že podvádí. A ještě jednou, pokud jde o ty ohlašovatele trestné činnosti, oznamovatele trestné činnosti, to, že by byli v nebezpečí ve Švýcarsku, no já nevím. Jedna věc je tedy oznamovat, ta osoba, která vezme ty údaje, i když jí byly svěřeny, aby je udržela v soukromí a pak je dá někomu jinému. To myslím, když takovéto informace zveřejní, tak když se k tomu neměli oprávnění, tak to je prostě trestné všude na světě, to je postižitelné. Poslední otázka. Poslední otázka, ta politická debata ve Švýcarsku. E, my jsme na to zvyklí. Eh, existují eh, různé politické názory, eh, máme různé politické strany a na to jsme zvyklí se s tím vypořádat. Když třeba když necháme stranou nějaký politický názor, a samozřejmě tedy ne, eh, nezdělit eh, obsah eh, těch vyjednávání. A to je umění, když takto politicky vyjednáváme. A takto a víme, že existují politické strany, které nejsou blízko názoru Evropské unii. Ale na to už jsme zvyklí. Eh, co se týče eh, zbrojařství, tak to nesouvisí s interinstitucionální dohodou. A potom otázka ohledně švýcarských franků. Ano, to má eh, samozřejmě význam. Ohledně pracovního trhu, nevím, jestli jste se na to ptal, protože pracovní trh ve Švýcarsku se samozřejmě stává stále zajímavějším a pro eh, evropské pracovníky. Děkuji a nyní pan Leffler. Eh, děkuji, velmi stručně. Eh, ohledně úst příliš mnoha ústupků Evropské unie. Tak s tím nesouhlasím, protože jinak bychom je nedělali. Vy jste zmínil Evropský soudní dvůr co je tady důležité, je bylo nalézt kompromis, který by respektoval eh, samostatnost eh, švýcarské legislativy jakožto eh, hodnotného partnera pro Evropskou unii a potom úloha Evropského soudního dvoru jakožto Eh, nejdůležitějšího orgánu, který rozhoduje o vnitřním trhu. My si myslíme, že kombinace arbitrážního systému a eh, všechno, eh, co souvisí s evropskou legislativou, že se to předá Evropskému soudnímu dvoru ohledně rozhodnutí o předběžné otázce, takže to bylo dobrým řešením. Co se týče eh, harmonogramu, záložního plánu a tak dále, ne, nemáme plán B a nepracujeme na plánu B, protože jsme ještě nedodělali plán A a my jsme přesvědčeni, že to ho dosáhneme a že dodržíme plán. Některé otázky jsou komplikované, byly zde zmíněné červené linie, ale během těchto čtyř let vyjednávání Eh, se nám eh, podařilo to, že ty červené linie už třeba nejsou tak červené. Ta barva už není tak výrazná. A nejednalo se toliko o klimatické změny, to spíš o takovou boušku. A jsem přesvědčen, že když eh, brzo dokončíme vyjednávání, tak bude v zájmu EU, přestože to vyjednávání je velmi dlouhé, takže potom dojde k ratifikaci členských států a že to bude také dobré pro švýcarský eh, proces odsouhlasení, eh, takže eh, bychom si přáli toto stihnout to během tohoto volebního období v Evropském parlamentu. Já jsem vždy optimista, myslím si, že bychom tím vyslali dobrý signál. Ohledně otázka potírání daňových podvodů. Ano, to je věc velmi důležitá. My Úzce spolupracujeme se Švýcarskem a jsme přesvědčeni, eh, že Švýcarsko chce postupovat eh, v souladu s doporučeními Evropské unie a že eh, chce být na seznamu spolupracujících daňových jurisdikcí. A to souvisí také se Švýcarskou federální radou. Mezitím bude referendum a budeme muset akceptovat vyjádření hlasu národa. Určité úpravy byly Eh, uskutečněny a jak řekl pan eh, Balcarity v létě, eh, doufáme, že dojde ke plnému sladění a spolupráci v této důležité oblasti. Paní Gomeš se obává, že věci jsou mimo kontrolu. Já bych řekl, že málo co je mimo kontrolu. A my se máme často obavy, že to je naopak, ale ne. A potom, co se týče toho cestování v čase Charlesa Tanoka. Ano, dva roky dopředu. Já si myslím, že co je důležité, je si uvědomit, že situace Spojeného království nyní a pravděpodobně situace za dva roky se velmi liší od Švýcarska. Spojené eh, království chce vystoupit eh, z Evropské unie, nechce být součástí eh, volného pohybu a nechce plnit pravidla vnitřního trhu. Švýcarsko chce zachovat volný pohyb osob a Eh, chce vstoupit do velké části vnitřního trhu a držet se pravidel. Kdyby toto bylo přání Spojeného království, tak v tom případě by švýcarský model mohl posloužit jako příklad, ale ta situace nyní není. Ta vyjednávání se liší a každé má svoji specifičnost. Eh, potom, co se týče Eh, švýcarského přispívání do fondu soudržnosti, tak eh, ano, eh, Švýcarsko platí pouze polovinu, ale Švýcarsko není součástí plně vnitřního trhu jako Norsko, takže proto je na to nahlížet z tohoto proporčního hlediska. A potom Roberto Balcaretti řekl, že otázka zbrojařského průmyslu není součástí této dohody. Ano, ta dohoda spočívá právě v tomto. Máme rámcovou dohodu, která nám umožní e, počítat e, se budoucími e, vztahy v jednotlivých oblastech. Budeme-li mít silnější rámec, bude-li tento rámec jasný, bude-li dostatečně předvídatelný, budou-li tam rovné podmínky pro všechny, pro, jak pro EU, tak pro Švýcarsko, tak toto otevírá příležitosti pro aktéry a doufejme, že potom budeme moci pokročit eh, ku předu v těchto vztazích a rozvinout plný potenciál. Thanks to both of you. Pánové, děkuji vám oběma. Je dobře, že tato výměna názorů v AFETu proběhla a přeji hodně štěstí na zítřejší kolo vyjednávání můžete se spolehnout na to, že výbor AFED bude vaším blízkým partnerem v oblasti eh, vztahu EU a Švýcarska. Děkuji také kolegům z delegace pro vztahy se Švýcarskem, tedy Janu Dormanovi a dalším. Jdeme na další bod pořadu jednání. Už teď máme 20 minut spoždění. Takže Fabio Castaldo, teď je to na vás protože naši izraelští hosté čekají. A já bych vás chtěl poprosit, abyste to vzal co nejstručněji. Je to první rozprava o eh, evropské územní spolupráci. Zvládnete to za tři minuty? Pokud ano, tak budete můj hrdina. Tak děkuji vám moc krát, pane předsedo, vážení kolegové. Jak víte, tak toto je výsledkem diskuzí o příštím víceletém finančním rámci. Nařízení o evropské územní spolupráci, spolupráci Interreg Prosím všechny, kdo mají v úmyslu opustit sál, aby to dělali bez rozruchu, diskuzí, hovorů, hádek. Je to možné chtít toto po dospělých? Děkuji. Tak jak jsem říkal, vážení kolegové, toto je výsledek diskuzí o příštím víceletém finančním rámci. Konkrétně jde o nařízení o evropské územní spolupráci, takzvané Interreg. Výbor AFET do toho má co mluvit, protože Interreg eh, pokrývá také přistupující země a partnerské země, jako je Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a tak dále. Proto nástroje vnějšího financování jsou součástí Interreg. Máme tedy zájem na tom, abychom se k tomuto programu vyjádřili. Návrh eh, obsahuje několik zajímavých věcí, včetně revize eh, nástrojů spolupráce. Tady jsou to dva body zejména. Za prvé, u nej, nejvzdálenějších regionů a, a priorita eh, číslo pět investice do těchto regionů a potom definice přeshraniční spolupráce je pro nás eh, důležitá, protože se týká našich vnějších hranic. A potom námořní otázky jsou součástí rozšířené eh, kapitoly o mořích. Chtěl bych zdůraznit kritické body. Je tu několik pozměňovacích návrhů ke struktuře Interregu v současné podobě, potom znovu zahrnutí eh, mořské spolupráce do tohoto nařízení. Mořské hranice eh, jsou zásadní zejména na jihu Evropy. A návrh komise by nejen podkopal programy, které už teď existují, a které mají přidanou hodnotu, jako je spolupráce s Tuniskem ve Středomoří, ale také by ohrozil naši spolupráci s partnery a to v době, kdy, jak všichni víme, je důležité vztahy na obou březích Středozemního moře posilovat a posilovat nástroje, které nám e, přinášejí společný prospěch. Je také potřeba zkoumat programy vnější spolupráce v rámci Interregu. Tady by se dala zjednodušit e, procedura Programy spolupráce se třetími zeměmi jsou velice specifické a slouží strategickým cílům. Proto několik pozměňovacích návrhů se dá rozdělit do dvou kategorií. Za prvé jsou to e, návrhy týkající se textu e, IPA3 a NDICI. Ty by měly doplňovat stávající evropská nařízení v této oblasti a brát ohled na stávající nařízení. A pak je potřeba modifikovat určité eh, termíny. Když se zapojují do programu Interreg třetí země, tak musíme mít na paměti, že jejich administrativní struktura není vždy tak rozvinutá jako naše a že u nich neplatí stejné předpisy, takže tam je potřeba ponechat více času k dispozici. A e, druhá kategorie pozměňovacích návrhů to jsou e, menší technické pozměňovací návrhy, které se netýkají samotné struktury. Interreg už funguje několik let a zbližuje Evropu s jejími externími partnery. A příští e, víceletý finanční rámec vyhradí 10 miliard euro na Interreg a je nutné použít tyto prostředky efektivně, aby přinášely přidanou hodnotu. Jsem si jistý, že se nám podaří významnou měrou k tomu přispět. Děkuji vám. Děkuji Fabiovi Castaldovi, zvládl to za čtyři minuty, výborně. Ne, tři minuty, protože jste mě předtím přerušil. Tak eh, pan Damos EPP, potom pan Pašku eh, a pan Scholz. Vynechal jsem někoho? Takže dvě minuty z vás, každý z vás, prosím, pan Ademov. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve eh, bych eh, chtěl omluvit paní Šujicu, která dnes nemohla přijít na schůzi. A chtěl bych říci jejím jménem, jako stínové zpravodajky, že děkuji paní, panu Kastaldovi, paní Šujice, eh, děkuji za pozměňovací návrhy a má k ním několik komentářů. Paní Šujica souhlasí s, s, návrh, s názorem zpravodaje, že toto nařízení už specifikuje části eh, finančních obálek pro EPI a NDICI, eh, které, ze kterých se mají financovat programy Interreg. A eh, paní Šujica souhlasí s odstraněním těchto čísel a e, místo toho dát pouze odkazy na tato nařízení, aby to bylo flexibilnější. A potom e, v důvodové zprávě stínový, stínová zpravodajka e, chce znovu odkázat na přeshraniční mořské programy spolupráce. Paní Šujica se domnívá, že Interreg bude doplňovat budoucí programy přeshraniční námořní spolupráce, ale všímá si, že pan Kasta Castaldo eh, se staví k problematice jinak než zpravodaj s Regi, takže bych chtěla požádat zpravodaje o vysvětlení, eh, proč eh, změnil formulaci ohledně námořních programů. Pan Pašku, dvě minuty za SD, prosím. Děkuji. Já hovořím jménem kolegy Piculi, který jakožto Chorvat je patrně ve stejné situaci jako paní Švýca má problémy s dopravou patrně. Pan Picula vítá myšlenku spolupráce a domnívá se, že evropská integrace těží prospěch z takovéto dimenze. Dnes však síly euroskeptiky euroskepse, nacionalismus, mizí solidarita. Ale eh, myšlenka komise rozšířit v novém období finance pro ETC eh, e je vítaná. Jestliže na počátku eh, problémy byly zejména socioekonomické, tak v poslední době se týkají spíše bezpečnosti hraničních přechodů a migrace. Pan Picula by uvítal jasnější a kratší pravidla, která by vzešla z nového správního systému. A zmiňuje také možnost posílit spolupráci ve středozemním regionu. Děkuji vám. Děkuji, pane Pašku, a teď Helmut Scholz, prosím. Děkuji, já to vezmu také velice krátce. Děkuji zpravodaji za jeho přístup. Z našeho pohledu jsou dvě hlediska důležitá eh, u programu Interreg a sice otázka, jak se dají jak se dá naložit s určitými podpůrnými opatřeními, která už v minulosti začala a která už se začala implementovat v novém víceletém finančním rámci. Jak budou tato opatření pokračovat, aby nedošlo k přerušení určitých programových bodů? A jak obecně eh, budou tyto podpůrné prostředky eh, plánované na regionální úrovni, na regionální struktuře. Eh, pokud jde o návrh komise, tak ráda plánuje ještě další snižování objemu nejen na jihu bude Interreg hrát roli, ale jsou tu i další oblasti, jako jsou německo-polské hranice nebo německo-české hranice, které by měly být rozvíjeny, takže je potřeba eh, jednotný, jednotné stanovisko. Nesmí dojít ke snižování prostředků, ke škrtání, vzhledem k tomu, že jde o velice důležitý eh, prostředek eh, hospodářského rozvoje členských států Evropské unie, které mají podobné pohraniční regiony. Děkuji Helmutu Šolcovi. Někdo další si chce vzít slovo? Ne. V tom případě Fabio, chceš k tomu ještě něco říci? Tak prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za jejich komentáře. Obecně mám dojem, že se mnou souhlasíte, protože jste se vyjádřili pochválně o mé práci a tak dále. Jenom bych se chtěl vyjádřit k několika bodům, o kterých jste se zmínili, zejména e, s paní Šujica z EPP. Pokud to chápu správně, tak celkově podporujete tento text, ale paní kolegyně vidí určitý problém s tím, že tam chybí slovo adjacent, sousedící. Pokud paní kolegyně má dojem, že je to e, natolik relevantní a důležité, tak určitě najdeme vhodný kompromisní text. A pokud jde o eh, vyjádření pana místopředsedy Pašku a respektive eh, pana Piculi, tak já v podstatě chápu ducha vašeho návrhu, zejména ty odkazy na problematiku migrace a eh, problémy středozemí. Jsem si jistý, že tady najdeme dohodu. I já mám stejné obavy, patří to do mé koncepce. A konečně pan Scholz hovořil o škrtech ale to nechceme my. Komise eh, už to razí takto, rada možná přijde s jiným návrhem a my jako parlament musíme chránit rozpočet, který je zatím na tento program vyčleněný a najít nějakou konvergenci. Děkuji, Fabio Castaldo. Kolegové, kolegyně, děkuji za vaše příspěvky, děkuji za vaše poznámky. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 15. října v 11 hodin a na AFETu budeme hlasovat 21. listopadu. Máme poněkud spoždění o 15 minut, takže já chci eh, rovnou přejít k bodu 6, což je výměna názorů s předsedou výboru pro zahraniční věci ehm, izraelského knesetu. A chci eh, vás, vám říct, že je pro nás nesmírnou ctí přivítat v našem středu Avi Dichtra, předseda předsedu výboru pro zahraniční otázky Knesetu. Vítejte vřele na půdě Evropského parlamentu. Prosím, usaďte se. Kolegové a kolegyně, kteří byli na návštěvě delegace v Izraeli v roce 2017, si jistě vzpomenou na pohostinnost izraelského parlamentu. S Avi Dichterem jsou tu ještě další členové Knesetu. Prosím, postavte se, abyste věděli, o koho jde, Anet Perku, za Likud, Michal Rozin ze Stráty Meric a Omer Bálec z uh, Labour Party. Takže šalom. Nesmírně nás těší, že tu máme hosty z Knesetu, z Izraelu, z Izraele, a samozřejmě Kneset a parlament mají dlouhodobý vztah, dobrý dialog o spolupráci v průběhu mnoha let v klíčových otázkách, zejména pokud jde o bezpečnost a stabilitu celého regionu a samozřejmě mírový proces. Výměna názorů s, před, s uh, předsedou Dichterem, to je přesně tedy ten důvod, proč jsem ho přizval. Je to, myslím, velmi hodnotná příležitost uh, se dovědět o izraelské perspektivě i na konflikt v Syrii a přihlednout k roli Ruska a Iránu a také bezpečnostní eh, situace v Libanonu, situace ohledně Hezbaláhu. Je tu mnoho různých otázek, eh, kterými se zabýváme, které jsou důležité pro, vašu, pro vaší zemi. A já vám chci nyní dát slovo, pane Richter, a těším se pak na eh, výměnu názoru, která bude následovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V lenském roce, když výbor, váš výbor, zavítal do Izraele, bavili jsme se o situaci na Středním východě. Já bych řekl, že obecně hovoříme o našich eh, sousedních státech jako o našich nepřátelích. Ale matematika na Středním východě vypadá jinak byly tam Syrie, Egypt a Jordánsko původně nepřátelské státy. S dvěma z nich jsme podepsali mírovou smlouvu s Egyptem a Jordánskem. A teď máme najednou čtyři nepřátelské státy na našich hranicích. Jak se to stalo? Je tu Libanon, který v důsledku působení Hezbaláhu se stal nepřátelským státem. Hezbalách byl vždycky vlastně teroristickou organizací, ať už byl uznán nebo ne. Tedy 19 dalších států oznává za teror, teroristickou organizaci, ale v mnoha jiných zemích se snaží oddělit, dokonce i tady v Evropské unii, se snažíte o, ro, rozlišovat mezi tím vojenským křídlem a politickým křídlem. Ale věřte mi, já eh, působím v této roli již před 47 eh, let v politice a neviděl jsem eh, žádnou teroristickou organizaci muslimskou, nebo islamistickou, kde by bylo, nějak, kde by bylo nějaké jasné oddělení, rozdělení mezi tím politickým křídlem a vojenským křídlem. Já chápu, že vy tady děláte určité paralely s Sinn Féin a Ira a Etau a ale tohle, takhle to nefunguje na Středním východě. My eh, tady eh, můžeme hovořit v podstatě o eh, situaci, která se objevila za posledních 20 let, posledních 10 let, eh, hrála, hrála roli v mnoha otázkách nestability. Irán, který eh, eh, má v podstatě zastu, určité zastupitelské skupiny, které všichni jsou štvány proti Izraeli, to je Hezbollah v Libanonu, Hamas, který v podstatě provádí islámský džihad, zejména v, v pásmu Gazy, šítské milice, které nedávno byly vytvořeny v Sýrii, aby je hrály hlavní roli, teroristickou roli ze Sýrie proti Izraeli. A dále Hutijové v Jemenu, kteří v podstatě pálí iránské rakety proti Saudské Arabii. A to na vzdálenost 700 až 1000 kilometrů. Když se snažíme popsat Střední východ a kdo je v zákulisí, tak je to víceméně Irán. Irán se snaží převést ty, ty přesně naváděné střely nebo munice, přenést je do Syrie a ze Syrie do Libanonu. My všichni chápeme, o co jde v takovém kroku, ale samozřejmě to nepřipustíme. Všichni víme, co se děje v Syrii, když eh, to, to se Izrael rozhodl, že toto, zabl, to, toto zatrhne, zablokuje. Kdybych jsem byl pozván před sedmi, osmi lety, tak bych asi na úvod začal hovořit o izraelsko-palestinském konfliktu, ale věci se změnily. Izraelsko-palestinský konflikt už je teď, už má teď pouze druhou, druhý, třetí nebo čtvrtý z hlediska významu. Ne, že by se vyřešil, ale zatímco se tady bavíme o řešení jednoho státu, dvou států, tak v podstatě máme řešení tří států. Palestinská samozpráva pod Mahmudem Abásem v Ramala na západním břehu, Hamas který vede pseudopalestinskou samozprávu v pásmu Gazy, to je teroristická organizace, která je napojená na muslimské bratrstvo. A Mahmud Abbas v průběhu návštěvy e, v pásmu Gazy, tedy to, on tam byl naposledy před 11, 11 lety je velice zvláštní, že, že prezident palestinské samozprávy 11 let navštívil, nenavštívil Gazu, ale taková je situace. Prostě to tam teď má v rukou teroristická organizace po dobu 11 let od vojenského převratu v Gaze. Ale nad to, když hovoříme o palestinské samozprávě, musím k tomu dodat jednu důležitou věc. Nevím, kolik z vás chápe, že aby se člověk stal zaměstnancem palestinské samozprávy, k tomu jsou dvě možnosti. Jedna možnost je prostě podat uh, přihlášku, poža- žádost, možná vás přímo, možná ne. A pak druhý způsob, daleko eh, spolehlivější, a to provést teroristický útok, být zadržen Izraelem, eh, ne- nebo byl zabit armádou. To je, nebo zabít, eh, zabít někoho, nějakého vojáka. To je nejlepší způsob, jak se stát, jak se stát eh, zaměstnancem eh, palestinské samozprávy. Zrovna nedávno do, došlo k tomu, že někdo zahájil palbu proti pracovníkům v továrně na západním břehu. Dva z nich zabil mladou ženu s dítětem a ještě dalšího člověka, který měl tři děti. A tento terorist je, terorista je stále na útěku, určitě bude chycen, ať už živý nebo mrtvý. Ale tento člověk ví, že včera se stal zaměstnancem palestinské samozprávy. To je zákon. Palestinská samozpráva má zákon, který říká, že pokud jste uvězněn v Izraeli, tak dostanete plat. Pokud vás odsoudí na víc než 30 let, tak dostanete 12 000 izraelských šekelů, to je asi asi 3500 dolarů. A palestinská samozpráva každý rok platí 400 milionů dolarů teroristům. Představte si tady v Bruselu, kdyby teroristé byli palestinští teroristé a byli by zadrženi Izraelcem? Třeba někdo, kdo útočil v muzeu nebo na letišti nebo někde, tak bude dostávat plat. Celkem by to bylo 1,2 miliard 400 milionů tedy dolarů amerických. A to je režim, který hovoří o míru. To je režim, který hovoří o boji s terorismem. A to, to do jaké míry to naopak je olej eh, do ohně terorismu, to je něco, co musí být zastaveno. My máme nový zákon, který hovoří o tom, že hodláme zastavit další pokračování legální podpory terorismu ze strany palestinské samozprávy. Thank you, Chairman Dichter. Děkuji, pane předsedo Dichtre, za vaše úvodní slova a máme nyní maximálně 25 minut na výměnu názorů. Dostali jsme velký počet žádostí o slovo. Dobře. Dostal jsem žádosti od Mr. Kahn, Mr. Belden, Mr. von Orden, Ms. Fatiga, Mr. Weigel, Mr. Buchner, Mr. Kauso, Ostrevičus. Anybody else? Někdo další? Máme tedy devět žádostí o slovo. Každý řečník má dvě minuty a protože chceme mít také prostor pro našeho hosta, aby zareagoval paní Gomeš. Pane předsedo, vy jste řekl, že je vám eh, ctí, eh, že jste zde mohl přijmout eh, pana Dichtra. Mně to ctí není. Eh, já jsem znechucena a chci to říci zde před ním, protože on byl předsedou Šembedem a je zodpovědný za cílenou politiku Izraele Eh, mimo soudního eh, zabíjení od roku 2001 v pásmu Gazy a do té míry, že byl eh, obviněn z válečných zločinů i americkými úřady. A v roce 2007 hrozilo zatčení ze strany britských úřadů. A také jako první začal s rasistickou politikou, která vede k tomu, že Eh, občané arabského původu jsou občany druhé kategorie v Izraeli. Já jsem eh, poslankyní, jsem bývalou diplomatkou a jsem mm, připravená jednat s kýmkoliv, i s dňáblem, ale musím říci, že to, co eh, říká pan Dichter, tak mě nezajímá a a podporuje válku mezi Izraelem a Palestinou. Já bych si přála, aby tato válka e, byla e, ukončena, abychom měli řešení dvou e, států. A já tady nemám žádný dotaz, jenom jsem chtěla toto prohlásit. Thank you, Anna Gomes. Děkuji vám, Ana Gomes. Myslím si, eh, že je férové, eh, že nezdílíme eh, názory ostatních, ale myslím si, že vždy by nám mělo být ctí, když mezi nás někdo zavítá. A už znáte tento můj názor. Nyní na řadě je Buzz Builder. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, pohovořit a vyjádřit, eh, že Eh, cítím eh, účast a chci eh, vyjadřit solidaritu s oběťmi a příbuznými obětí ze včerejška. Je to strašná tragédie. Co se týče vztahu mezi Evropským parlamentem a mezi Knesetem, to je velmi důležité, proto vítám, že jste zavítal mezi nás. A to mě přivádí k prvnímu dotazu. Jak eh, si myslíte, že váš eh, výbor může přispět ke vztahům mezi EU a mezi Izraelem, ale také eh, jak můžete přispět mezi naším výborem pro zranční záležitosti a mezi vaším výborem v Knesetu. Je důležité, abychom si navzájem lépe naslouchali, než začneme s nějakým odsuzováním. Za druhé, Evropský parlament eh, hovořil také o otázce financování. Jaký máte názor na financování eh, UNRA a jak nahlížíte na řešení dvou států? Určitě se těším na vaši odpověď. Eh, děkuji, pane kolego. A nyní za Alde Ivo Weigl. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já budu hovořit slovinsky. Nasaďte si prosím sluchátka, abyste slyšeli tlumočení. Takže nejprve bych vás chtěl přivítat v našem výboru. I já jsem zastával funkci podobnou té vaší ve slovinském parlamentu a chtěl bych vás ujistit, že hlavní teze obsažená ve vašem úvodním projevu týkající se bezpečnosti státu Izrael to je něco, s čím si myslím, že všichni souhlasíme a názor, který sdílíme. Přejeme si, aby v Izraeli se žilo bezpečně, bez strachu, bez útoků, bez hrozby terorismu. A aby se v Izraeli dalo šťastně žít, zejména pro mladou generaci. Ale také mám ty informace, které už zmínila paní Gomeš. A chtěl bych se připojit k jejím obavám. Také by mě zajímalo, co nám zbude. Budeme-li mít pouze agresi a hněv. Povede to k řešení problému? Já chápu, že máte za sebou bohatou kariéru a že jste zastával velice významné a delikátní funkce, ale přesto nesmíme zapomínat, že jak v politice, tak v diplomacii existuje kouzelné slovo dialog, které pomáhá řešit problémy. A právě tento dialog chybí v dynamice mezi Izraelem a Palestinou. A vy jste mě dnes nepřesvědčil o tom, že dialog s Palestinou chcete. Děkuji, pane Weigle, za zelené pan Buchner. Děkuji vám. Já mám otázku eh, na vztahy s Iránem, eh, respektive eh, otázku na vaše aktivity ohledně, eh, ohledně iniciativy o, eh, na zastavení obohacování uranu v Iránu. Eh, já už jsem několikrát hovořil s oficiálními zástupci vaší vlády i s dalšími, eh, kteří se eh, nechtějí zasadit za pokračování této smlouvy a to já nechápu. Protože právě tato smlouva by přinesla Izraeli více bezpečnosti, kdyby Irán nepokračoval v jaderném zbrojení. Mohu zmínit, nemusím se o tom široce Eh, rozvádět, že eh, pokud bude mít Irán atomovou bombu, eh, tak ji budou mít, chtít mít i ostatní státy na Blízkém východě. A já jsem slyšel, že pokud Irán bude nadále obohacovat uran, tak bude vojensky napaden, že ta zařízení budou bombardována a tak dále. Já bych rád znal vaše stanovisko. Děkuji, pane Buchnere. Pan Kouso z GUE NGL, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já tady nebudu klást žádnou otázku na našeho host, eh, našemu hostovi, protože jediná otázka, kterou bych chtěl položit, eh, která by vám měl někdo položit uh, vážnému zločinci, i to by měl být ze strany uh, tedy, uh, prokurátora. Vzhledem k tomu, že vy jste vlastně autorem mučení, palest, palestinských vězňů a tak dále. Kromě toho jste e, dokonce objednal mimosoudní popravu eh, členů Hamasu, kteří zavraždili, došlo k zavraždění 14 osob, včetně dětí a tato osoba, která tu je, to je také osoba, která stála u zrodu zákona e, pro židovský stát, který prosazuje rasovou segregaci v Izraeli. Takže um, vraždy, mučení a segregace, to jsou skutečně věci, s kterými Evropská unie nemá a nechce mít nic společného, alespoň, společného, aspoň tohle je to, co mi bylo řečeno. A já myslím, že stojí za to odsoudit eh, jakoukoliv asociace, eh, asociaci Evropské unii Eh, unie a Izraele podle článku 2. Takže já vám chci připomenout, že eh, ten osoba, osoba, která sedí vedle nás, nám tedy zakázala už do roku 2011 vstoupit eh, do pásma Gazy. Já nezdílím rozhodně to, abychom tady udržovali nějaké vztahy s válečným zločincem, protože to mě znechucuje. Mr. Van Orden. Van Orden, prosím. Děkuji. Já bych řekl, že toto je parlament, který má 753 poslanců a poslankyně. a vás, já chci ujištit pana Dektra, že má v tomto parlamentu mnoho přátel a že je více než vítán je to eh, muž, eh, který má dobrou reputaci, je to eh, gentleman, který má značné zkušenosti s bojem s terorismem a já se distancuji od těch poznámek, které tady slyšíme od některých kolegů z levice, kteří jsou posedlí svojí agendou natolik, že nevnímají prostě z reality života v, ve velice v části světa, kde se žije velice těžko. Já eh, bych pouze s vámi nesouhlasil v jedné věci, že vy rozlišujete mezi Sinn Féin a Ira. Ale mezi nimi je skutečně jen eh, eh, zanedbatelný rozdíl. Samozřejmě někdy se musí předstírat, aby člověk mohl vést nějaké politické diskuze eh, s něčím, co se podobá tedy jaksi teroristické organizaci, ale to, na co se vás chci zeptat, se týká vztahu s Ruskem. Já jsem si vědom toho, že v Izraeli teď je poměrně značná populace ruského původu. A váš premiér Dokonce se několikrát setkal s panem prezidentem Putinem. Zase, že je tam určitá poměrně zajímavá vazba. Mohl byste říct něco více o tomto vztahu? Nehraje náhodou Rusko trošku dvojí hru? Na jednu stranu říkají, že jsou blízko Iránu a byli jedním z hlavních eh, zastánců a podpůrců jeho, ale jakým způsobem to sladíte s tímto vztahem, který zase Izrael s Ruskem má? Thank you, uh, Chair. Kan, děkuji. Já chci vyjádřit strast s obětmi, které jste eh, zmínil. Samozřejmě jak, jakékoliv ztráty na životech musí být odsouceny. Ale abych byl upřímně řečeno, tedy byl jsem trochu zklamán eh, tím vaším projevem. Proč jste třeba nezmínil de- demolici Kanan Ahmad, což je prostě porušení mezinárodního práva a porušení e, čtvrté ženevské umluvy o ničení nemovitého majetku. O to Kanal Ahmad, to, to vysídlení, víme, že Malia Domin a Kafar Domin jsou uh, ty vlastně ne, nezákonné uh, osady, Eh, že tam nezmínil jste tu, ten nový zákon o, sta, o eh, národě, který, eh, který je problematický, protože jak to bude s, s aspiracemi izraelských Arabů? Jak můžete o, zdůvodnit takto diskriminační zákon proti menšinám? Jaké to bude mít dopady pro nežidovské uh, uh, občany, jakož jsou například izraelští arabové? Já souhlasím, že existuje právo se chránit před terorismem. A to, co řekl pan Orden, je, myslím, smutné. Já myslím, že jde o to, abychom byli schopni spolu hovořit a kritizovat. Nemusíme být vždycky pozitivní, ale je důležitá určitá nestranost. To, na co poukazují mi kolegové, je proč při tom vašem postupu porušujete tolik mezinárodních zákonů? Proč si myslíte, že, že musíte být nadřazeni mezinárodního práva? Přece jste demokracie, skvělá demokracie ve středním východě, kde není mnoho demokracií ale přitom váš demokratický systém se neprojevuje jako demokratický, protože kroky, eh, vzhledem ke krokům vašich orgánů a vaší vlády. Děkuji, pane Kán. A na závěr paní Fatiga, paní pan Austrevičius. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Dichtre, vítáme vás ve výboru AFET, vítáme vás v Evropském parlamentu já eh, sdílím obavy kolegy Van Ordena ohledně Ruska. A chtěla bych využít této příležitosti a zeptat se vás na eh, vnitřní situaci v Iránu. A to, že tam eh, už docela dlouho trvají protesty. Jaký máte na to názor? A můžete prosím pohovořit o situaci v Sýrii? Ehm, jaká je budoucnost Asada po eh, posledním vývoji. A jakým způsobem eh, vy eh, hodnotíte situaci v provincii Idlib? Děkuji. Ano. A nyní Austrevičius. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Dichtre, vítáme vás v Evropském parlamentu. Je velmi důležité, abychom byli v kontaktu, abychom měli upřímný, otevřený dialog bez ohledu na situaci a okolnosti, ve kterých se někdy nacházíme. Chceme vyjádřit soustrast eh, eh, příbuzným obětem obětí eh, posledních útoků. Chtěl bych pohořit o dvou věcech. Za prvé, jak nahlížíte na současnou tendenci nárůstu antisemitismu ve světě? jak se to dotýká občan eh, Izraelců, kteří žijí v různých zemích. Jak se k tomu můžete vyjádřit? A potom eh, vaše vztahy s Tureckem. Eh, vztahy se různě měnily a v minulost, nedávno jsme byli svědkem velmi důrazných tvrzení pana Erdogana. A co se týče dialogu mezi Erdoganem a Putinem, a Iránem, tak to vzbuzuje obavy na západě a jakým způsobem eh, nahlížíte na současné vztahy s Tureckem. Děkuji vám, kolegové. Eh, přeje si se ještě někdo vyjádřit? Ne? Eh, tak, pane předsedo, dostal jste tedy různé otázky z širokého politického spektra a máte 10 minut na to, abyste to, co nejlépe zodpověděl. Prosím. E, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za dotazy. A mám tady e, několik kolegů z Knesetu, snažím se s nimi o to podělit. Co se týče e, tvrzení, která nebyla dotazy. Já celý život bojuji proti teroru. Byl jsem svědkem různých druhů teroru. Izrael, západní břeh, pásmo Gazy, Libanon, všude na světě. A v úzkém propojení s mnoha zeměmi a mnoho zemí je zde vámi zastoupeno. Nemůžete bojovat sami proti teroru. Nemůže to dělat Izrael ani to nemůžete dělat v Belgii, v Německu, ve Francii, ani ve Španělsku, ani ve Spojených státech. Ani dokonce to není možné v arabských zemích, e, protože teror nezná hranice. Al-Qaida nemá hranice, ISIS, který e, se snažil bojovat jakožto islámský kalifát. Oni také neuznávali žádné hranice. Jsem eh, velmi hrdý na všechny ti, kteří bojují proti teroru. A chtěl bych eh, eh, poukázat na to, že jsem i selhal někdy při vedení boju proti terorismu a lidé zemřeli v Izraeli i v sousedících zemích. Při tomto boji a jsem eh, přesvědčen, že mnozí z vás se zúčastnili válek eh, proti teroristických operací. Neexistují války bez chyb, ale nikdy ve svém životě jsem nechtěl způsobit škodu, ublížit nevinné osoby. Jsem uh, synem přeživšího kolo- holokaustu a vím, co to znamená. Před 80 lety eh, židé trpěli a nic se tomu nedá srovnat. A když my jsme zřídili náš eh, stát, ti, kteří Izrael zřídili, já až po válce, my jsme se rozhodli, že stát Izrael bude národním státem pro Židy, což neznamená, že jiní nemohou žít v Izraeli, ale uznání státu Izrael jakožto národního státu, tak to je věc jedinečná pro židovský národ. A to je v našem základním právu. V základním právu se neříká nic, proti eh, soukromým právům žádného izraelského občana, ať už je to žid, nebo to není žid, muslim, eh, křesťan, drujové, kdokoliv. A já bych vám doporučil, abyste si velmi pečlivě přečetli tu naší legislativu, to základní právo. Určitě vás to překvapí. A když jsem hovořil o podobnostech mezi eh, teroristickým velkými organizacemi v Evropě a v Blízkém východu. Máte pravdu, neexistuje podobnost, protože i IRA nebo ETA tak v rámci svého hrozného terorismu měli určitý kodex. Kodex, který eh, se snažil eh, zabránit eh, vždy zabíjení lidí. Nebyla to neustálá válka, ale během 47 letého boje proti terorismu v Blízkém východu jsou to teroristé z palestinské organizace a z arabských zemí. Já jsem nikdy nebyl svědkem ani jednoho případu, kdyby někdo uplatnil nějaký kodex pro to, aby se zachránil život jedné osoby. Když hovoříme o Iránu, a Omar Balev, člen Knesetu, který je sám bojovníkem, tak eh, já bych ho chtěl požádat, aby pohovořil o Iránu, protože Irán je lídrem eh, v zbraních eh, hromadného ničení. A všichni víte, že na několik let se to dalo stranou, ale díky té dohodě, ale nezastavil se systém raket. A pane předsedo, pokud mi dovolíte, tak já bych eh, chtěl požádat svého přítele, aby o tom povořil. Eh, pane předsedo, vy máte takové velké zkušenosti s předáváním slova, tak ano, samozřejmě, prosím, krátké vystoupení. Zmačkněte prosím tlačítko. Děkuji vám. Nejdříve bych chtěla říci, že jsem eh, členem Labour Party, která Labouristů, my jsme nejsilnější opoziční eh, stranou eh, v Izraeli a my jsme velkými kritiky stávající izraelské vlády. Ale jsou tady některé záležitosti, ve kterých jsme zajedno. A to, že Irán je státem, který se snaží uh, o destabilizaci Blízkého východu. A já si myslím, že o tom nemusím se příliš eh, šířit. Irán se snaží o destabilizaci eh, Sýrie z vojenského pohledu a jedná se především o rakety eh, dlouhého doletu. A samozřejmě je to namířeno proti Izraeli to e, nesouvisí s restrukturalizací Sýrie nebo s ničím jiným. A ten jediný důvod, proč to dělají, je proto, že e, tak e, můžou mít k dispozici možnost takovéhoto útoku. A z té Sýrie je to pro ně tedy jednodušší. A další věc, o které chci pohořit, pokud mi to dovolíte, je otázka, která je eh, důležitá pro vás, pro všechny. Co mě velmi frustruje, je to, že je, jsou dva miliony palestinců v pásmu Gazy, eh, kteří jsou ve strašných humanitárních podmínkách. A já jsem docela překvapen, že přesto, že Evropská unie souhlasila s tím, že bude investovat stovky milionů eur do rekonstrukce gazy, tak ale vy to nečiníte, protože si myslíte, nebo protože si přeje, nebo protože si přejete, aby tyto investice šly přes Mahmuda Abase, palestinského prezidenta. Palestinský prezident nechce vaše peníze a investovat je do svých lidí v Gaze. A to je pro mě frustrující. A myslím si, že i vás by to mělo frustrovat. A já jsem byl překvapen, že nikdo se o tom nezmínil. Proč palestinský prezident nechce vzít vaše peníze a investovat je do gazy, tak aby se zlepšila situace dvou milionů palestinců? Děkuji. Děkuji, pane Dichtre. Já vidím, že máme málo času, tak řeknu jenom pár vět. Chtěl bych odpovědět na významnou otázku, jakým způsobem eh, můj výbor, jehož jsem předsedou, může pomáhat vašemu výboru eh, a Evropskému parlamentu. Těch problémů je mnoho, já bych se chtěl soustředit na jeden, a to je systém boje proti terorismu. Bohužel v Izraeli jsme vykoupili krví našich lidí po naučení o tom, jak bojovat proti teroristům. Já si nemyslím, že evropské země si prošly toutéž krvavou lekcí. My jsme bohužel získali tolik zkušeností o, o modech operandy teroristů a o tom, jak proti ním bojovat, že jsme k dispozici pro vaše lidi, pro vaše profesionály. A s některými zeměmi máme velice rozvinuté vztahy vzájemného učení toho, jak zachraňovat životy. A někdy se zkušenost nedá koupit někde v obchodě nebo v samoobsluze. Musí se získat bojem. Musí se získat bojem proti teroristům, a bohužel my jsme si prošli tolika, utrp, tolika, tolika utrpením a tolika sebevražednými atentáty, že jsme se to museli naučit a nebylo to jednoduché. Trvalo nám to léta, než jsme vyvinuli modus operandi. A ten je vám k dispozici zadarmo. Děkuji vám. Pane předsedo Richtre, děkuji vám moc krát. Vážení kolegové z Knesetu, děkuji vám, že jste přišli na tuto výměnu názorů. Přeji vám příjemný pobyt v Bruselu a příjemné politické diskuze. Takže příš, příště v Jeruzalémě s vaším výborem znovu. Děkuji.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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. Tak dámy a pánové, máme spoždění. 12 minut. Tak mohl bych prosím požádat hosty, aby odešli z tohoto sálu. A dostáváme se k bodu číslo 7. Já hned na začátek něco řeknu. A my, Hovořím teď ke všem přítomným kolegům. Já se snažím předsedat tomuto výboru co nejvyváženěji a nejférověji, ale musím říci, že mě trošku rozesmutnilo, co se teď právě stalo u toho minulého bodu. Každý kolega může svobodně vyjadřovat své názory v tomto výboru, ale tady padala zbytečně tvrdá slova v diskuzi s našimi izraelskými hosty. Já navrhuji, abychom o tom diskutovali na příští schůzi rozšířeného byra. Jak často jsem tu já měl vedle sebe hosta, jehož všechny názory jsem nezdílel. A jak často například, když tu byli hosté z Iránu, tak na jejich adresu mohly zaznít podobné poznámky, ale my se snažíme všechny hosty respektovat bez ohledu na jejich politické názory snažíme se být tolerantní a do jisté míry zdvořilí. Takže o tomto bychom se měli pobavit. Jak v budoucnu se budeme chovat k hostům z Izraele? Myslím si, že bychom se k ním měli chovat stejně jako k jakýmkoliv jiným hostům. Tak to jsem musel říci, protože jsem smutný z toho, co se stalo. Ne, paní Gomeš, vy jste řekla svoje, já si myslím, že to je v pořádku, ale chtěl bych o tom diskutovat jindy. Ne, pane předsedo, já bych chtěla říci, vy, vy jste řekl, že jste poctěný. Já jsem, řekl, že, já jsem řekla, že nejsem poctěná a na to mám právo. Já jsem nemluvil jenom o vás, ale i o dalších prohlášeních a e, říkám, jménem výboru AFET, že jsem si myslel, že jsme podstění tím, že tu máme poslance Knesetu. Pokud každý začne říkat, že není poctěn tím a kterým hostem, tak to bude na dlouhou debatu. Já jsem poctěn jakýmkoliv hostem, kterého sem pozveme a doufal jsem, že kolegové s tím mohou souhlasit. Tak jdeme na bod 7, zpráva o zprávě komise o Albánii. Bez dalších odkladů dám slovo Knutu Fleckensteinovi. Děkuji vám. Pane předsedo, vážení kolegové, vážení, vážené kolegyně, před zítřejším hlasováním eh, bych chtěl říci ještě pár bodů, o kterých se mezi stínovými zpravodaji dlouze diskutovalo. Chtěl bych nejprve poděkovat stínovým zpravodajům, za to, že se mnou za necelou hodinu prošly všechny kompromisy. Já to neříkám proto, abych ukázal, jak dobře umím formulovat myšlenky, ale říkám to proto, abych ukázal, že v principu jsme zajedno v tom, jak přistupovat k zemím západního Balkánu. Dovolte mi pár základních sdělení. Už jsou to čtyři roky, co Albánie byla oficiálně prohlášena e, přistupující zemí, kandidátskou zemí a e, zítra hlasováním ukážeme jasně, že její úsilí e, je reflektováno v realitě a že podporujeme doporučení Evropské komise zahájit vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Zároveň eh, bereme na vědomí rozhodnutí Rady z počátku léta a vítáme eh, jednoznačnou cestovní mapu, která se rýsuje pro toto vyjednávání. Eh, očekáváme, že rada se také vysloví a v červnu příštího roku učiní patřičné rozhodnutí a vyjednávání bude moci začít této zprávě eh, samozřejmě na jedné straně vypočítáváme to, s čím jsme velmi spokojení, pokud jde o průběh reform, ale na druhé straně také zmiňujeme to, co ještě od našich albánských přátel očekáváme. Je pravda, že to nejdůležitější u všech reform je, že nejde o to udělat radost Evropské unii a jejím předsedům, ale zejména zlepšit každodenní realitu a praxi e, občanů vlastní země. Zejména jsme spokojeni s ambiciozní reformou justice a vidíme její první jasné výsledky. Ten proces je v plném proudu, ukazují se nejen první výsledky, ale také se ukazuje odrazující účinek do budoucna. Zpráva také jasně konstatuje, že očekáváme více. Očekáváme více v boji proti korupci, ještě více v boji proti organizovanému zločinu. Totéž platí pro eh, ochranu lidských práv a důležitým aspektem jsou majetková práva, o kterých neustále hovoříme, a tam nám musí záležet také na implementaci toho, k čemu vznikl závazek. V této souvislosti bych chtěl ještě srdečně poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivní práci na právech menšin. Shodli jsme se na tom, že nebudeme jmenovat každou jednotlivou menšinu, protože pro každou menšinu platí v různé míře, eh, že mají sice různé problémy, nicméně práva, která jim eh, přiřazujeme, platí pro všechny. Hovořili jsme také o politice životního prostředí a vyslovili jsme znepokojení nejen ze situace na řece Viosa a eh, v dalších vodních elektrárnách. Tady musí panovat určitá transparentnost, pokud možno ještě větší než dosud. A abych to zakončil něčím pozitivním, tak sousedství, sousedské vztahy eh, jsou důležité v našich rozhovorech s albánskými kolegy. Politika sousedství znamená zasazovat se o stabilitu v celém regionu. To Albánci dělají a bohu díky to nedělají sami, i další se podílejí na této práci. Ještě jednou eh, moc krát děkuji všem stínovým zpravodajům a těším se zítra na hlasování a předpokládám, že eh, pro eh, Albánii získáme pořádnou většinu. Děkuji Knutu Fleckensteinovi za tento úvod a teď jdeme na rozpravu. Prvním řečníkem je Eduard Kukan za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Zdá se to jako velice dobrá spolupráce. Já nebudu opakovat, co říkal pan Fleckenstein. Velice si vážím spolupráce se stínovými zpravodaji a Výsledkem je, myslím si, velice vyvážená zpráva, která podle mě projde bez jakýchkoliv překážek. Myslím si, že touto zprávou vysíláme čtyři signály do Albánie. Za prvé, Albánie učinila pokroky v procesu integrace a měli bychom podpořit otevření vyjednávání příští rok o vyjednávání o vstupu do EU. To je eh, odraženo v naší zprávě a v pozměňovacích návrzích. Za druhé, měli bychom podporovat pokračování reform, zejména v zásadních oblastech, jako je soudnictví, právní stát a veřejná zpráva. Zároveň bychom měli eh, pozorně sledovat implementaci těchto reform a poukazovat na problematická místa, ale také vyslovit uznání za dosažené úspěchy. Za třetí je potřeba zůstat realisty. Eh, albánská vláda musí čelit problémy s korupcí a organizovaným zločinem, eh, které do značné míry brzdí její pokrok. Je potřeba konkrétních výsledků boje proti korupci a organizovanému zločinu, eh, boje proti obchodu s drogami a pěstování konopí, ale také praní špinavých peněz, které je široce rozšířené bohužel v Albánii. A za čtvrté, politická polarizace může zpomalit reformy a integrační procesy. Jasným případem je nedávná volební reforma a přijetí doporučení OECD z minulých voleb. Proto eh, apelujeme na spolupráci napříč politickým spektrem, pokud jde o záležitosti týkající se integrace do EU. Eh, kromě toho by mělo být jasné, že očekáváme od všech politických stran, že budou pracovat a působit v rámci demokratických institucí. Ještě jednou děkuji zpravodaji a myslím si, že jsme vyslali do Albánie povzbudivý signál a právě tak jsme vyslali signál Evropské komisi. Děkuji vám. Děkuji Edvardu Kukanovi za ECR Charles Tenok. Děkuji, pane předsedo. Za stínové zpravodaje z naší skupiny bych rád řekl toto. My za, v EKR považujeme eh, Balkán za obzvlášť významnou a citlivou oblast pro Evropskou unii a Albánie by eh, měla být asociována, integrována do Evropské unie. Je to ovšem eh, velká výzva Vzhledem k tomu, že je tam v Albánii je určitý demokratický deficit, vlády a strany by se měly vynasnažit eh, bojovat proti kor- s korupcí a prokázat plný respekt vůči lidským právům. Zpráva pana Fleckensteina úspěšně probírá ta hlavní témata týkající se albánského sociálního dalšího života, aby tato země mohla zahájit svůj přístupový proces s tím, že musíme říct si, že Evropská unie nechce nic vnucovat, chce pouze se zastávat eh, a eh, propagovat demokracii v této zemi a samozřejmě mm, jinak eh, komprom, podporujeme mm, kompromisní návrhy a celou zprávu. A doufáme, že otázky, které ve zprávě jsou, pomohou albánské vládě a jejímu lidu postoupit ve vyjednávání ve snaze dosáhnout svých, svého konečného cíle evropského členství. Ale tuto, tu reformu by měli provést Albanci sami. A víme, že již bylo přijato mnoho kroků, kroků, které přibližují Evropské unii, ale vláda by měla dialogem dořešit problémy s Řeckem, které vyplývají z, a to na základě mezinárodního práva a mezinárodních umluv, při dodržení práv Řeků a dalších menšin. Děkujeme zpravodaj a i celému týmu za skvělou spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane Tanok. Nikdo za Alde. Zelení. Igor Šoltes. Děkuji. Děkujeme za skvělou práci a skvělou zprávu. Panu zpravodaj. Albánie skutečně výrazně pokročila, ale nadále je tu určitý prostor ke zlepšení, zejména v oblasti justice, stát, eh, státu práva, státní zprávy, veřejných a sektoru veřejných zakázek. Také v oblasti korupce, obchodu s drogami a organizovaného zločinu. To všechno jsou věci, které ještě stále přetrvávají a je to výzva do budoucna. Jsme tu však také proto, abychom povzbudili politické strany v tom, aby používali tuto spolupráci, aby pracovali eh, v zájmu společného cíle a to přiblížit se Evropské unii, postoupit v integraci a prosadit další reformy jsme obzvlášť potěšeni začleněním našich formulací o občanské společnosti do kompromisních návrhů. A jak řekl pan zpravodaj, je tu ta problematika těch eh, Eh, vodních elektráren s tím, že vlády Albánie musí chápat, že by neměly jít proti eh, duchu ochrany životního prostředí, protože to porušuje evropské standardy. Takže bychom měli žádat od albánských orgánů, aby dodrželi tato environmentální pravidla. Jinak mohu si, že samozřejmě Albánie je zemí velkých příležitostí a osud je v rukou albánských politiků, ale i parlament, Evropský parlament, může výrazně přispět a pomoci Albánii v její cestě, v jejím pokroku do budoucna. Děkuji. Děkuji. Žádné další žádosti o slovo. Pan Epitideos, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. To, že ve zprávě je odkaz na to, že má albánská vláda dodržet ruská, eh, lidská práva, to je velice pozitivní, protože eh, i ta největší menšina tam je řecká a jejich práva jsou pošlapávána. Takže pozice eh, zpravodaje, kde se eh, vyzývá vláda, aby respektovala lidská práva, to je, myslím, velmi dobré. Nesouhlasím ovšem s panem zpravodajem v tom, že by Albánie se snažila rozvíjet dobré sousedské vztahy. Myslím, že na, už na tom, i na tomto fóru mnohokrát zaznělo, že Albánie má územní požadavky v podstatě na všechny sousední eh, státy, včetně Řecka. Pokud se tohle nezlepší, pokud se nepokročí v této věci, myslím, že není přijatelné zahájit eh, přístupové rozhovory. Děkuji. Pokud nikdo další nechce slovo, tak tím tato rozprava končí, dále bude hlasování, což je zítra v půl třetí. A nyní se dostáváme k bodu číslo 8. Zpráva o Černé hoře a slovo má Charles Stanok. Děkuji vám, pane předsedo. Já to řeknu stručně, vzhledem tomu, k té fázi, v které se nyní nacházíme. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich pozitivní příspěvky. Jako vždy se nám podařilo najít dobré kompromisní návrhy k těm nejspornějším otázkám, což je také projev eh, silného pokroku Černé hory v přístupovém procesu. Je tu tudíž už jen pár zbývajících sporných otázek. Zdůraznil se tu svoboda médií, boj s korupcí, to jsou všechno hlavní, i nadále naše hlavní obavy. Měli bychom zdůraznit, že pokud jde o tu druhou záležitost, tak eh, to v podstatě je reakce na to, že eh, bylo dosaženo velkého pokroku a ten další krok nebo skok bude důležitý, ale já věřím, že to Černá hora zvládne podstatě to reflektuje to, že teď jsou poněkud vyšší bariéry pokroku a to, že se eh, pro, na kapitoly 23 a 24 eh, dává eh, státu možná disproporčně velký prostor a bohužel Brexit nemůže zabránit dál Eh, eh, pokračovat v zabývání se touto složkou. Ovšem eh, zase je dobré slyšet, že po britském odchodu může tato země být vlastně znovu státem, který jak si vyrovná ten počet států Evropské unie znovu na 28. A já bych chtěl zdůraznit své pozměňovací návrhy 39 a 40, s tím, že kromě kompromisů doufám, že všichni kolegové tedy tyto kompromisy podpoří a prosím, řekněte mi, jestli máte ještě nějaké výhrady do zítřka do hlasování, jinak vám děkuji za účast nejenom na této zprávě, ale na všech předchozích zprávách týkajících se Černé hory. Děkuji Charlesi Tanokovi za všechny kolegy, jménem všech kolegů, opravdu, já vím, že jste, vy jste se hodně zabýval eh, Černou horou a černohorskými otázkami. Máme tu tři žádosti o slavo. A ještě pan Šoltes. Okay, then we begin. Takže začneme panem Ademovem za pana Kovačela. Благодаря, председател. Бих искал... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se omluvit za Andreje Kovačova, že nemůže být přítomný, protože je na misi do Izraele jakožto místo předseda frakce EPP. Eh, chceme poděkovat panu, panu zpravodaji za konstruktivní práci na této zprávě. Eh, co se týče eh, pozměňovacích návrhů, tak tam jsme zaznamenali společnou linii a byla vyvinuta snaha, aby politické frakce ve výboru uznali, nejdůležitější otázky, tedy boj proti organizované trestné činnosti, především obchodování s lidmi, boj proti praní špinavých peněz, svoboda slova, svoboda sdělovacích prostředků, potom e, veřejnoprávní vysílání v Černé hoře a také situace novinářů. Během setkání se stínovými zpravodaji jsme pracovali velmi konstruktivně a vypracovali jsme pozměňovací návrhy. Myslím si, že konečný text je velmi vyvážený a chtěl bych požádat kolegy, aby tento text podpořili. Já si myslím, že Černá hora dosáhla opravdu velkého pokroku a všechny politické frakce jsou vyzvány, aby toto uznali, ale ještě samozřejmě potřeba provést další reformy. Děkuji. A nyní za SAD Kurt Fleckenstein. E, protože náš stínový zpravodaj se nemohl zúčastnit, tak e, chceme e, říci, že velmi děkujeme za odvednou práci panu Tanokovi, my s ním souhlasíme a děkujeme za velmi dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a těšíme se na hlasování zítra. Děkuji vám, Knute Fleckensteine. A za Alde pan Radoš. Děkuji vám. Chtěl bych eh, poděkovat panu Tanokovi nejenom za dobrou spolupráci na této zprávě, ale také děkujeme za spolupráci během eh, minulých let a také za jeho práci během minulých deseti let. A děkujeme také za jeho optimismus, eh, který vždy má, pokud jde o přistoupení Černé hory. Ten proces je sice stabilní, ale pomalý. Existují problémy v eh, klíčových oblastech reform, eh, které se provádějí velmi, velmi pomalu, a to je nezávislost soudnictví, boj proti korupci, svoboda médií, eh, kde Černá hora má hodně problémů. Ale jedinou perspektivou pro Černou horu a pro ostatní eh, balkánské státy je, aby byly součástí Evropské unie. Evropský parlament eh, touto zprávou vysílá opravdu velmi pozitivní signál a to, jak máme postupovat. Děkuji. A za eh, zelené pan Šoltes. Děkuji. Chtěl bych eh, poděkovat panu zpravodaji za velmi dobrý kompromis. My jsme velmi eh, rádi eh, především za odstavec 28, co se týče ochrany vodních, otázky vodních elektráren. A to tež se týká textu, který je v odstavci 28 Selina a chtěli bychom vyzvat i kolegy z ostatních frakcí, aby podpořili 118 a to se týká státních bank a investic, eh, což se týče financování neudržitelných eh, projektů elektráren a týká se to 99, 99 a jezera Skada. Eh, co se týče korupce a občanských organizací. Chtěl bych podpořit eh, pozměňovací návrh číslo 25 Kovačeva a 69 eh, od eh, Markoviče a kolegy, co se týče agentury pro boj proti korupci. Proti korupci. Organizace Maroviče dělá opravdu velmi dobrou práci a je důležité, aby se Černá hora stala skutečnou eh, demokracií a to se týká osob, které pracují v těchto agenturách. A souhlasíme se čty- kompromisní návrhem 4312. Eh, děkuji vám, pane Šoltesi. A nyní Zague. EFDD, e ne, nikdo? Dobře, tak Edvarde Kukane, máte poslední slovo. Děkuji, já budu eh, stručný, protože já plně souhlasím s tím, co řekl eh, pan Kovačev, stínový zpravodaj za EPP. Eh, chceme poděkovat Charlesovi Tanakovi za to, že tak jako tradičně je velmi kompetentní a profesionální. Černá hora kráčí směrem ke přistoupení do EU, má podporu svých občanů, musí se ale odvést ještě další práce, především co se týče reform v oblasti právního státu a boje proti korupci. Už se to tady zmínilo, ale já bych chtěl zmínit, že je potřeba jasně odsoudit eh, verbální, verbální a fyzické útoky na novináře. Zde v této zprávě žádáme úřady, aby toto prošetřili. A chtěl bych eh, ještě hovořit eh, eh, také o tom, že je důležité, aby veřejnoprávní média byla opravdu samostatná, co se týče také voleb. A pokud jde o Černhorský parlament, tak bojkot byl ukončen a v neposlední řadě bych chtěl pochválit Černohoru za CSDP, a za konstruktivní přístup k regionální spolupráci. Eh, a to eh, především eh, z toho důvodu, že Černá hora čelí opravdu velkému tlaku od určitých třetích států. Děkuji vám, pane Kukane, a nyní závěrem Charles Tanok. Já si myslím, že to je jedno z nejhezčích závěrečných slov od mých kolegů. Já vám děkuji za ta milá slova já jsem si eh, poznamenal to, co řekl pan eh, Kukan eh, ohledně ohrožování novinářů a nezávislost médií. To je vše ve zprávě. Já také bych se chtěl zmínit o tom, co řekli zelení. Snažil jsem se o zapracování environmentální stránky. Je to zpráva podivhodná v tom, že máme podporu napříč frakcemi, napříč celým parlamentem. A jsem eh, přesvědčen, eh, že Černá hora se bude stále více přibližovat během příštích let k Evropské unii. Děkuji vám ještě jednou za vaše milá slova. Děkuji Charlesi Danakovi. Tím jsme u konce tohoto bodu. Hlasovat se bude zítra odpoledne ve výboru AFED a jdeme na další bod, číslo 9. Projednání pozměňovací návrhu ke zprávě o bývalé Jugoslávské republice Makedonii za rok 2018. Slovo má pan zpravodaj Ivo Weigl, prosím. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já ještě jednou budu hovořit slovinsky, takže prosím, nasaďte si sluchátka. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kdo přispěli k práci na této zprávě. Domnívám se, že tato zpráva je otevřenější, povzbudivější a lepší než v předchozích letech. A zejména bych chtěl poděkovat řeckým kolegům za to, že jsme dospěli k tomuto výsledku. Dohoda mezi oběma vládami ve Skopě a v Aténách vnesla do nás všech mnoho optimismu. Všichni jsme očekávali, že to dlouhé období čekání skončí. Očekávali jsme, že se Makedonie přidá k EU a NATO, nebo že se začne přidávat k EU a k NATO. Chtěl bych zúraznit, že během několika posledních let se Makedonie snažila vymanit z politické krize a náš parlament tak získal větší roli v oblasti parlamentní demokracie. Přispěli jsme k uzavření dohody a přispěli jsme k dialogu Žána Moneta, který stále ještě pokračuje. Po přijetí této zprávy A poté, co Makedonie vyřeší svou další politickou krizi vyvolanou referendem, podle některých bylo to referendum úspěšné, podle jiných ne, poté bude všechny čekat spousta práce. Bude potřeba přizpůsobit se eh, komunitárnímu aký ve všech oblastech. A svůj příspěvek bych chtěl zakončit následovně. Chtěl bych požádat všechny, aby podpořili eh, můj ústní pozměňovací návrh, který přednesu ještě před hlasováním. Protože teď zatím čekáme na další kroky, které má oznámit makedonská vláda. Buď tak, že získá většinu v parlamentu, anebo že přijme dohodu o ústavní změně, anebo tak, že vypíše nové volby. Hlavní je, že musíme i nadále podporovat makedonskou vládu v jejím zbližování se s Evropskou unii a NATO, pakliže si to samotná země rovněž přeje. Děkuji pan kolega Peterle. A tentokrát máme více žádostí o slovo. Ne, já se omlouvám, to je Ivo, Ivo Weigl, ne Alois Peterle. Takže žádosti o slovo Kukan, Fleckenstein, Charles Stanok, Ivo, Ivo Šoltes, paní Sakorafa, a pan Epitideos. Ještě někdo? Jak se jmenujete? Z jaké frakce? Kuloglu, ano, já vás vlastně znám. Tak ještě někdo z řeckých kolegů? Ne. V tom případě začneme Edvardem Kukanem. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velice stručný. Myslím si, že pan Weigl se zhostil své úlohy zpravodaje velice seriózně a jeho zpráva je výsledkem schopné práce s textem, s pozměňovacími návrhy a se stínovými zpravodaji a myslím si, že bychom ji měli podpořit. Já jsem byl minulý týden v Sofii, kde se konalo setkání eh, zástupců parlamentu západobalkánských zemí. A všichni hovoří o tom, že situace v zemi je dramatická. Já souhlasím s tím, co řekl Ivo Weigl ohledně dalšího vývoje po referendu. Ať už hodnotíme to referendum jakkoliv, já bych k tomu chtěl říci, že pokud bude nutné uspořádat předčasné volby, tak to bude znamenat naprostý chaos v zemi na dlouhou dobu. Souhlasím tedy s tím pozměňovacím návrhem, který říká, že bychom zítra měli hlasovat o usnesení a budeme mít dost času eh, text aktualizovat před plenárním zasedáním podle toho, jak se bude vyvíjet situace v zemi. Děkuji, Knut Fleckenstein, prosím. Pane předsedo, pane Weigle, vážení kolegové, já budu hovořit jménem Tonina Piculi, který má problémy s letadlem a dostane se sem až večer. Jeho jménem bych chtěl nejprve poděkovat zpravodaji za dobrou, za dobrou práci a spolupráci a podporuji rozhodnutí zítra hlasovat. Vím, že se diskutovalo o tom, jaký by byl nejlepší způsob nejlepší cesta, ale souhlasím, že zejména ten, ten ústní pozměňovací návrh, že to je ta správná volba. Osobně lituji přesvědčivých výsledků toho referenda, přestože účast nebyla nějak vysoká, ale si situace, kdy vláda se opírá o takovéto vyjádření podpory a opozice o nízkou volební účast. Doufám, že ta dohoda se nestane vedlejší obětí té hluboké politické krize, v níž jsou možné i předčasné volby. Jak už o tom hovořil pan Kukan. Vrátím se teď ke zprávě o pokroku o které budeme zítra hlasovat. V případě Makedonie opravdu můžeme hovořit o pokroku za uplynulý rok. A to o pokroku nejhmatatelnějším ze všech zemí, které aspirují na plné členství v Evropské unii. Úkolem současné vlády nebylo nic jednoduchého. Po letech vládnutí, kdy se pokrok příliš nekonal a spíše naopak. Zpráva chválí pokrok a normalizaci vztahu se sousedy, Bulharskem a také Řeckem. A myslím si, že politické klima v této zemi umožňuje otevřenější komunikaci s občany a my podporujeme kulturu dialogu. A za to nemá odpovědnost samozřejmě jenom vláda, ale také je potřeba, aby nový lídr opozice přispěl svým dílem. Neméně je důležité připomenout, co ještě zbývá vykonat. Je potřeba iniciovat důležité vnitřní reformy, které by zlepšily politické klima v zemi obecně, umožnily otevřenější komunikaci podpořili kulturu dialogu. Právě tak je potřeba zdůraznit, že potřebujeme více reform v oblasti ekonomické, soudní a dalších, zlepšit situaci médií a posílit boj proti korupci. Závěrem bych chtěl říci, že makedonská vláda ukázala, že má politickou odvahu k závažným rozhodnutím a proto eh, po referendu musíme i nadále projevovat plnou podporu a těšíme se na otevření vyjednávacích kapitol příští rok. Děkuji ještě jednou zpravodaji za spolupráci. Myslím si, že je to dobrý text a doufám, že zítřejší hlasování eh, podpoří tuto zprávu i občany Makedonie. Děkuji vám. Děkuji, pane Fleckenstein. A za EKR pan Tanak. Děkuji, pane předsedo. Chci se rovněž připojit k dalším kolegům. Pokud je o příznivé přijetí vyvážené zprávy pana Weigla. A doufám, že to bude schváleno po jednání po schválení kompromisních návrhů. Všem kompromis 5, vzhledem k té citlivé otázce jména, je klíčový k pokroku. Bez vyřešení této otázky proces připojení je to stále akademický. Od referenda minulý měsíc, jsou signály z této země dost těžko čitelné z hlediska výsledku. Ale něco, to, co se stalo tento týden, se napovídá tomu, že možná, že bohužel dohoda selže, protože nebyla dostatečná účast a protože se hovoří o nových volbách. Jak řekl Matthew Neiman z OSN, může trvat dalších 25 let, než bude dotažen další, než se dospěje další dohodě, což by byla obrovská rána pro Makedonii a pro eh, celé rozšiřování Evropské unie v západním Balkáně. Přesto EKR vítá celkově tuto zprávu a úsilí eh, vlády a snaha zaměřit se znovu na eh, dodržení právního státu, ochrany svobody médií a vytvoření lepších vztahů v sousedství, zejména s Bulharskem a Řeckem. A samozřejmě chci poděkovat Ivo Vajklovi za pozitivní přístup roli zpravodaje a za jeho spolupráci. Jakožto kolegy, děkuji. Děkuji, Chelsea. Igor Šeltes. Není. Zague, ani Sakurafa. Hmm. Děkuji. Takže chci nejprve poděkovat panu Veglovi za práci a za spolupráci ohledně tohoto dokumentu. V zásadě jde o to, že jsem proti této dohodě a to z následujících důvodů. Z politického hlediska je to neimplementovatelné, protože to bylo velice uměle vytvořeno a ne, nedaří se překonávat rozdíly mezi oběma státy. Pak je to také problém pro celý širší region. To je to také problém s celým procesem. Přijímají se určité kroky ze strany Evropské unie, které podle mě eh, nejsou hodny evropských občanů. Ať se to občanem, občanům líbí nebo ne. To tež byla situace v referenda v Řecku Brexitu a teď se to děje i ve Firomu. To znamená, občané se obrací k EU zády. A přesto i nadále úředníci platí, tlačí a neberou vůbec potaz názory běžných občanů. Pak nás nesmí překvapit nárůst euroskepticismu a krajní pravice – Demokracie přece znamená dialog, ne hrozby. Není to monolog. Musíme respektovat také instituce. Vidíme, že stejné problémy se objevily také v Itálii. Musíme být nesmírně obezřetní ohledně toho, jak se chováme, protože jedině demokratickým způsobem můžeme zajistit budoucnost Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Akceptujete modrou kartu pana Fleckensteina? Jedna minuta, prosím. Takže, jednak. Πιστεύω ότι ο κύριος takže za prvé, já, já, tedy, já si myslím, že pan Fleckenstein je proti Řecku. On nás minule dokonce urazil na výboru. My řekové máme s tím zásadní problém. To mějme na paměti já, takže já nepřijímám žádnou kartu. A problém s, eh, s tím je, že my se snažíme hájit naše zájmy, jak chceme my. Takže ne, ne, rozhodně ne. Actually, uh, giving Mr. Ale chápete, s tou modrou kartou to byl takový vtípek ale dnes možná evidentně není čas, eh, k, eh, není čas na humor. Takže knuté, trváte na tom, že chcete říct to, co chcete říct, já vás nechám na seznamu. A následuje pan Epitidios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δημοψήφισμα το οποίο έγινε στα Σκόπια την προηγουμένη εβδομάδα ano, takže to, co se teď uh, ozývá ze Skopě, to není přijatelné, protože nedošlo k 50% účasti mezi občany. Takže se stane cokoliv, je jako by se to nestalo. A to, že toto referendum se vůbec konalo všem, to znamená, že zápas Řecka ohledně jména tedy s, s Firomem. je takový, jaký je a alibi to alibi ohledně toho, že se tím jsem ne, nepřistoupení eh, do Evropské unie a zkrátka ta, ta cesta, to směřování ke, směrem k Evropské unii závisí pouze na nich a na vůli jejich občanů. Děkuji. A slovo má pan Kologlu. Děkuji, pane předsedo. Je užitečné a pozitivní, že se snažíme podporovat, prosazovat tuto dohodu, která ukončuje tu, tu abs, abs, ten absurdní spor o jméno. Kromě toho to vnáší, přináší určitou stabilitu, do celého regionu balkánského, kde je hodně problémů. Vlastně vedle, v Sofii a Bulharsko, v dalším městě Bulharsku, tam došlo k tomu zavražení bulharského eh, novináře, no, novinářky a jsou tu i další problémy dlužno říci, že eh, skutečně to vyžaduje hodně eh, politické odvahy z obou stran, aby, aby bylo možné tuto dohodu prosadit, protože v obou, na obou stranách existuje určitá demagogická nacionalistická retorika, která je v opozici vůči této dohodě. Je to určitá koalice těch fašistických pravicových strán. A nová demokracie, která bohužel tedy patří do EPP, také ta se k tomu připojila. My čekáme teď na zodpovědnější přístup ze strany pravice. Samozřejmě od těch eh, neonacistů a nacionalistů nemůžeme čekat nic lepšího. A já bych řekl, že jak pan Cipras, tak pan Zaev si zaslouží mezinárodní uznání a podporu, aby tedy bylo možné v této dohodě pokročit. Po tomto mnohaletém sporu který samozřejmě má své historické důvody, ale bylo to také o tom jménu jako takovém. Takže to je vše. A pane Fleckenstein, pokud máte nějaké otázky, tak já rád odpovím. Hey, thank you. Anyone else? Děkuji. Chtěl by ještě někdo si vzít slovo, takže pan Fleckenstein, prosím. Ich wollte nur zwei Dinge sagen. Chtěl jsem říci pouze dvě věci jestli jsem urazil Řecko, tak to mě je opravdu velmi líto, to nebylo mým úmyslem. A rád eh, se budu zabývat tím, jak by se to mohlo přeformulovat. Eh, co se týče eh, referenda, tak to nyní je v parlamentu a souvisí to s ústavou a s většinou. Je to spíše taková diskuze akademické povahy, jak úspěšné to bylo či ne. A potom, e, potom nevím, jestli mi na to můžete odpovědět, nevím, jestli to byl váš názor nebo názor zelených a bych chtěl vědět, jak budete zítra hlasovat. Spíše než otázka toho referenda nebo té zprávy. Děkuji. Eh, můžete tedy říci, jak budete zítra hlasovat ohledně zprávy zelení, prosím. Ne, ale nikdo tady ze zelených není. Je tady poradce od zelených? Eh, možná můžete odpovědět panu Fleckensteinovi? Ne, nikdo tady není, dobře. Závěrečná slova. Dobře, tak dávám slovo Ivu Vajglovi. Děkuji, pane předsedo. Už nic dalšího bych nedodal a chtěl bych se připojit eh, k těm kolegům, kteří vyzdvihli odvahu a eh, kreativitu obou premiérů Makedonie a Řecka za to, že prokázali, že když existuje dobrá vůle, tak můžete překonat eh, historické překážky a že se můžete ubrat na cestu eh, stability a porozumění v Balkáně. A potom další věc, o které jsem se nezmínil předtím. Chtěl bych se připojit ke všem, eh, kteří vyzdvihli úlohu pana Tanoka zde v tomto parlamentu a zde na tomto výboru. Velmi eh, rád jsem naslouchal vám Charlesy, protože vy jste měl vždy velmi dobře připravené zprávy a eh, vždy podložené argumenty. Přál bych si, abyste eh, mohl zůstat mezi námi a třeba se to ještě stane. Děkujeme tedy za eh, vaše slova a za spolupráci. Děkuji. To by bylo vše. Hlasovat budeme zítra v půl třetí. A nyní bod číslo 10. A mám eh, tu čest eh, před, eh, předat předsednické žezlo panu Paškovi, ne panu Kukanovi. Edvarde, mám tu čest požádat vás, abyste nyní předsedal schůzi. Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, milí kolegové, nyní budeme pokračovat s bodem číslo 10, provádění dohody EU o přidružení s Ukrajinou. Jedná se o druhé posouzení zprávy o provádění dohody o přidružení s Ukrajinou. A nyní bych hned dal slovo panu Gálerovi, který je zpravodajem, aby představil svou zprávu a aby se vyjádřil k předloženým pozměňovacím návrhům. Michaili máš slovo. Děkuji. Pane předsedo, jsem rád, že máme tuto druhou výměnu názorů než budeme o tom eh, hlasovat 12. Eh, listopadu eh, na výboru. Během minulých eh, týdnů se eh, uspořádalo několik eh, konferencí a také cest Evropského parlamentu a také vzniklo memorandum ohledně podmínek pro čtvrtý víceletý program pomoci. A chtěl bych stručně pohovořit o velké konferenci, Eh, na Jaltě o strategii a potom chci pohovořit o eh, setkání eh, výboru pro přidružení a potom mise sede do Mariupolu a byly navázány kontakty a také minulý víkend to se zúčastnila Ana Gomeš. Jednalo se o první setkání parlamentního schromáždění Eh, Moldavska, Gruzie, Gruzie a Ukrajiny. Eh, co se týče posledního vývoje, tak jsem velmi rád, že zde v parlamentu existuje docela široký konsenzus, co se týče naší politiky vůči Ukrajině. A to vyplývá rovněž eh, z těch eh, návrhů, které jsme dostali a také co se týče kompromisu. Můj dojem je, že reformy pokračují setrvale, možná ne úplně v tom pro nás žádoucím tempu, ale důležité je, že Ukrajinci reagují a že dělají to, co my od nich očekáváme a během minulého týdne byl eh, eh, prodloužen eh, status ohledně Donbasu, to se týče Luhanska a Doněcka, tedy těchto obsazených oblastí. Došlo tedy k pozitivnímu vývoji a to musíme tedy také odpovídajícím způsobem skonstatovat. Jsme svědkem toho, že postup reform třeba eh, v oblasti soudu proti korupci, že se v tomto smyslu pokračuje, že probíhají i další reformy, i když se všude pociťuje vliv eh, volebního boje a v březnu budou prezidentské volby. Během eh, parlamentního výboru pro přidružení jsme probrali širokou škálu témat, která jsou také důležitá pro provádění eh, této dohody. S ohledem na situaci a na vztahy s Ruskem, tak eh, bohužel nedošlo k žádným pozitivním změnám z ruské strany. se nezdá, že by eh, byla ministerská dohoda provedena. Humanitární situace především eh, v těch eh, obsazených, okupovaných oblastech, tak eh, ta situace na hranicích je komplikovaná. Působí tam hodně projektů a těžištěm těchto projektů je východ země a v humanitární oblasti rozvoje infrastruktury a v dalších tématech, eh, která jsou důležitá pro občany, tak eh, se snažíme přispět ke zlepšení situace. Potom, eh, co se týče OSCD, informací z okupovaných území, tak tam mm, nemají e, přístup všude, kam by si přáli, proto nemohou dobře poreferovat o tom, jaké situace na okupovaných území. Poslanci jsou ochotni poskytnout e, e, informace, souvisí to se setkáním, které se konalo v Tbilisi a Sešli jsme se s eh, poslanci z eh, Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. A snažíme se tedy eh, sledovat a pokročit ku předu v oblasti provádění těchto dohod. A hovořím, hovořil jsem také o makrofinančních programech a že souběžně toto probíhalo s, společně s konferencí v Kijevě a mnoho těch e, našich podmínek se tam znovu objevuje. A e, když jsem se dozvěděl o studii, o které hovořil pan Scholz, a to, že Ukrajina díky e, své daňové politice získala nebo by mohla získat více daní, od občanů a podniků a že tohoto, eh, že vlastně kdyby se zlepšil výběr daní, eh, tak by ta vybraná částka potom odpovídala téměř té naší pomoci. Eh, Tém, hm, co došlo k sedmi stem fúzím a počítá se ze 120. Ale stávají ještě Eh, jsou ehm, v budoucnosti eh, eh, komunální volby a může to vést k blokádě. Co se týče ústřední volební komise, díky bohu jsou tam členové i z opozice a musí uvolnit cestu. A to musíme dát do té naší zprávy, tak aby komunální volby eh, se mohly konat během příštích týdnů a měsíců, tak jak se počítá. Evropská unie eh, podporuje decentralizaci tohoto projektu pomocí 102 milionů eur. A existuje tedy značná dohoda, schoda ohledně toho, že země je na dobré cestě ale že existují problémy, které je potřeba ještě řešit a že kvůli té atmosféře blížícího se volebního boje by se toto nemělo nějak zbrzdit. Těším se na vaši podporu a doufejme, že budeme mít eh, většinu. A chtěl bych říci, že jsme dostali zprávu, že pan uh, že e, sibirský vězeň e, přerušil po více než 100 dnech e, hladovky, takže tuto hladovku přerušil a my si myslíme, že by měl být živ pro Ukrajinu a ne položit život kvůli Putinovi. Děkuji. Děkuji moc krát, pane Gálere, za velice obsáhlý úvod. Teď mají slovo zástupci politických frakcí. Nejprve dávám slovo panu Paškuovi jménem pana Piculi. Děkuji vám moc krát. Já odprezentuji eh, stanovisko pana Piculi. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, za spolupráci stínových zpravodajů na této zprávě je přesvědčený o tom, že teď máme lepší text a ve svých pozměňovacích názor, návrzích se soustředí na potřebu zlepšit sociální situaci v zemi a také zdůrazňuje potřebu dalších eh, vnitrostátních reform. Boj proti korupci na národní, regionální i místní úrovni by měl zůstat prioritou A v tomto ohledu fungování Národního úřadu pro boj proti korupci eh, by mělo být podpořeno poskytnutím dostat, dostatku finančních zdrojů. Zdůrazňuje také potřebu eh, posílit administrativní kapacitu státních institucí, které jsou klíčové pro implementaci smlouvy A zmiňuje se o veřejných konzultacích, e, o e, výzkumu e, při rozhodování o legislativě jakožto nutné podmínce. A konečně osobně děkuje panu Gálerovi za to, že přijal většinu jeho návrhů a doufá, že spolupráce bude pokračovat až k dokončení této zprávy. Děkuji za ECR, pan Charles Tanok.

Gratuluji eh, panu Galerovi, dlouholetému kolegovi. Eh, společně s Michaelem sledujeme události na Ukrajině už přes 10 let. Eh, v roce 2002 jsem byl, myslím, první, kdo napsal do Wall Street Journal návrh, že by Ukrajina mohla mít euroatlantickou perspektivu. Tehdy jsem sváděl velké bitvy v EPP. Pamatuju si, že Michael také něco podobného navrhoval, takže jsem zároveň smutný i šťastný z toho, jaká je situace situace dnes po více než 15 letech. Jsem velmi smutný z toho, že Evropská unie nikdy nedala Ukrajině alespoň potenciálně vyhlídku na kandidátský status a že Rusko spáchalo agresivní čin a násilně vniklo na ukrajinské území a porušilo tak mezinárodní právo. Jsem rád, že teď máme dohodu o přidružení a e, rozsáhlou obchodní dohodu, že ukrajinská ekonomika se stabilizovala a že těží z obchodních ústupů přestupků eh, ve Spojeném království eh, je velice eh, patrné teď, když se blížíme ke konci Brexitu, že mno, mno, mnozí z nich by byli rádi, kdyby Británie měla jakýsi ukrajinský status. Já ale musím říct si, ten dostala Ukrajina, protože to je země, která se chce přiblížit k Evropské unii a ne země, která eh, se rozhodla bohužel vystoupit z Evropské unie. Eh, ještě jednou gratuluji Michaelovi, eh, velice ho podporuji a těším se na pozměňovací návrhy a kompromisy. Děkuji. Děkuji moc krát. Nevidím tu nikoho z dalších politických frakcí, takže dávám slovo poslancům, kteří mají zájem o slovo. Nejprve paní Bočkor, prosím. bych Děkuji, já chci pogratulovat zpravodaji eh, za jeho práci a v mnoha věcech s ním souhlasím. Eh, zejména v tom, že eh, došlo k pokrokům, proběhly určité reformy, ale ten proces zatím není dokonalý. Některé kroky je ještě třeba učinit. Mimo jiné jsem podala pozměňovací návrhy, které se soustředí na ochranu menšin. Tyto pozměňovací návrhy jsem podala jménem celé maďarské delegace. V, souvislosti s Ukrajinou je důležité tento aspekt zdůraznit, nejenom v souvislosti se Srbskem a Kosovem, ale i v souvislosti s Ukrajinou. Na jedné straně jsou často problémy s menšinovými jazyky a podle mého názoru musíme pracovat na tom, aby se tyto problémy nějakým způsobem vyřešily a aby se uvolnilo nebo zmenšilo napětí, které kolem této otázky panuje. A musíme připomínat Ukrajině, že musí dodržovat příslušná pravidla. Například v souvislosti se školským zákonem Ukrajina slíbila, že schválí jazykový zákon někdy v budoucnu. Bylo to odloženo. A tento jazykový zákon by mohl vyostřit napětí mezi menšinami a Ukrajinci. Podle mého názoru by to nebyl dobrý krok, kdyby to nastalo. Proto musíme dávat velký pozor na to, aby nedošlo ke zhoršení situace. Kromě toho bych chtěla také zmínit, že na Ukrajině jsou pravicově populistické a extremistické organizace, které porušují určité ukrajinské zákony. Například existuje petice, která požaduje, aby byli z Ukrajiny deportováni Maďaři. Podle mého názoru něco takového nemůžeme jen tak nečinně pozorovat. Kromě toho e, existuje internetová stránka, internetový portál, kde jsou příslušníci určitých menšin e, uvedeni v seznamech jakožto nepřátelé národa. Eh, to jsou podle mě eh, kroky, kterým nemůžeme jen tak nečinně přihlížet. Musíme pohnout Ukrajinu k tomu, aby proti těmto jevům něco dělala, protože je naší povinností postarat se o to, aby v Ukrajině platili eh, stejné evropské hodnoty, které jsou drahé i nám. Děkuji moc krát, Paní Gomeš, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěla se připojit k panu Galerovi a vyjádřit podporu této práci a té analýze toho, co je potřeba na Ukrajině a v našich vztazích s Ukrajinou, aby tato země byla více schopná, řekněme, řešit interní a externí výzvy, zejména pokud je o ruskou agresi. Ale jen bych chtěla připojit ještě vypíchnout to velice zajímavé setkání meziparlamentní v kdy mně se zdálo, že ta spolupráce, kterou by to mohlo umožnit, je, by mohla být opravdu velice užitečná pro tyto země. I pro nás. Z hlediska schopnosti lépe identifikovat, podpořit jejich potřeby. A v tomto kontextu bych chtěl pokazat ještě na jednu oblast, kde myslím, že bychom mohli udělat více. A to je oblast Eh, podpory těch, kdo bojují eh, s korupcí v rámci občanské společnosti. Tak aby naše kroky, které už bez tak jsou samozřejmě důležité, ale aby měly ještě lepší výsledky. Více výsledků, které povedou jedna k tomu, že budou stíháni ti, kdo byli identifikováni jakožto pachatelé závažné korupce. V minulosti Janukovič, ale také v současnosti. A abychom zajistili, že Ukrajina získá znovu ta aktiva, která byla e, zcizena, odkloněna. Jinak občanská společnost na Ukrajině odvádí skvělou práci, ale nestačí jenom abychom to podpořili tímto způsobem, ale samozřejmě parlament to musí podpořit, ale většina výnosů z této korupce je zaparkována v našich členských státech. Takže musíme spolupracovat s občanskou společností na Ukrajině. Aby měli, byla nejenom odpovědnost, ale aby také bylo možné vymoci tyto prostředky protože eh, ukrajinský stát tyto prostředky potřebuje. Děkuji. A slovo má pan Sosněř. Já bych chtěl jen ještě naposledy tady protestovat. Chtěl bych eh, protestovat eh, Istanbulská umluva není e, žádný dokument Evropské unie, není to žádná výchozí e, pozice pro EU. Je důležité, aby byla respektována naše rozmanitost, ale státy můžou přistoupit této úmluvě či ne. A vy jste o tom hovořili tak, jako kdyby to byl jedině, eh, jediný možný postoj EU. A eh, tady toto je ve všech eh, dokumentech. My, jakožto Polsko, jsme nepřistoupili k této umluvě a máme na to právo. Thank you very much. I don't see any... Nevidím další žádosti o slovo, proto chci požádat pana Galera, aby to schrnul. Děkuji, děkuji kolegové. Děkuji za veškeré vaše připomínky. Pro většinu občanů Ukrajiny jejich sociální život, sociální eh, situace, to je to, o co jim jde v každodenním životě. A takže my samozřejmě budeme muset přispět ke změně této situace, včetně boje eh, eh, proti korupci na všech frontách. A ty pochopitelně ty reformní síly musí mít možnost zapracovat, včetně toho znovu získání, vymožení eh, zcizených aktiv aby lidé měli znovu přístup k těm aktivům, které jim náleží. By bylo možné vrátit do rozpočtu. K těm menšinovým záležitostem, o tom jsme se bavili poměrně významně v tom, na tom zasedání v Ivano-Frankisku a v Elvivu. Já příští týden. Nějakým způsobem se k tomu ještě vrátím. Uvidíme, jak to zohledníme v pozměňovacích návrzích. Budeme mít ještě jedno zasedání stínových zpravodajů. Takže uvidíme, jaké postoje eh, se budou rysovat. A můžeme do toho zapojit i výměnu dopisů mezi paní Harmsem, panem Rosatym. K té otázce samotné bychom se měli postarat o to, aby Ukrajina dodržela své mezinárodní závazky, Neměli bychom to dramatizovat. Neměli bychom mít žádné extremistické postoje protože to, že je někde nějaká extremistická webová stránka, neznamená, že to je oficiální politika Ukrajiny. Extremistické názory máme ve všech našich zemích a přitom bych nečinil zodpovědnou přímo tu zemi a neříkal bych, že to je oficiální politika. Takže to všechno, co je zmiňováno v těchto věcech, to není pro nás nutně vždy relevantní Extremismus nikdy nevede k ničemu dobrému. Neměli bychom se zaměřit na ty povinnosti, které existují. Zvážit, do jaké míry to jde tím směrem, kterým to se budou splněny tyto závazky. Děkuji. Děkuji, pane Galar. A tím končí rozprava k tomuto bodu pořadu jednání chci vás informovat, že hlasování na AFETu se bude konat 12. listopadu. Tím končíme, vyčerpali jsme program i nás samé a tím jednání končí.